Rád bych už pokračoval. Je, když se podíváme na náš dnešní program, tak eh, zjistíte, že máme poměrně náročný pořad jednání, takže bude potřeba se držet časového plánu. Máme například tady zprávu Devory Serakiany, takže ta bude určitě trvat dlouho. Byl bych rád, kdybyste byli struční, byl bych také rád, kdybyste co nejdříve dali na jevo, jestli chcete vystoupit v rozpravě, abych mohl co nejdříve sestavit seznam řečníků a předělit vyváženým způsobem řečnický čas mezi vás všechny. Tolik ode mě na úvod a dovolte mi, abych hned přešel ke právě paní Seraky Jandy, to se týká jednotného evropského železničního prostoru. Bylo mi řečeno, eh, že to nebude kontroverzní, ale nejsem si tím tak jist. Takže prosím, paní Seraky Jandy, máte slovo. Grazie, prezidente. Beh, innanzitutto desidero... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda vyjádřila poděkování všem kolegům, všem stínovým zpravodajům a č- také členům eh, sekretariátu TRAN David Kado a Judith Dita za jejich práci, za jejich podporu. Takže děkuji jim všem, protože se do té práce hodně zapojili a bylo to velmi užitečné. Cílem tohoto přepracování je mít jednotný evropský prostor. Měli bychom mít jasné normy, které by vedly k vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, abychom také mohli překonat všechny problémy, které vznikly na základě um, uplatňování prvního železničního balíčku. Takže přepracování prvního železničního balíčku už je hotové. To znamená, že bychom neměli volit mezi některými existujícími modely, ale měli bychom vytvořit nový model, třetí model, který by mohly uplatnit všechny členské státy a dosáhli bychom tak cíle jednotného trhu, což je cíl, který jde ruku v ruce s jiným, se snížením eh, emisí uhlíku v dopravě takže bychom měli eh, železniční eh, dopravu změnit na něco, co bude konkurenceschopné ve srovnání s dalšími dopravními hm, prostředky. Můžeme to všechno schrnout do pěti bodů. Financování, regulátor, bumbling, to znamená eh, oddělit infrastrukturu od poskytovatele služeb, liberalizace a technická harmonizace. Ne všechny tyto aspekty se projednávají v této přepracované zprávě. Pojednáváme tam o financování železnice a o otázce regulátora. A také bychom se chtěli vyjádřit k tomuto tématu oddělení infrastruktury od eh, provozovatele. V roce 2012 o tom ještě budeme hovořit, jak řekl pan komisař ve vlastním sdělení. Také bychom měli brát v potaz to, že zde hovoříme o železničním trhu, který už je liberalizovaný, pokud jde o zboží od roku 2007 a pokud jde o mezinárodní cestující od ledna roku 2010. V železničním systému potřebujeme pravidla, která budou zahrnovat všech těchto pět aspektů a ne všechny jsem zmínila v přepracovaném změní, ale já si myslím, že jeden regulator není eh, dostatečné, eh, abychom měli liberalizovaný přístup k trhu. A také si myslím, že liberalizovaný systém bez tohoto oddělení bude diskriminační. A také si myslím, že systém, kde nebude oddělení a kde nebude liberalizace, nebude fungovat, ale nebude ani fungovat, pokud tam nebude vlastní jasné eh, transparentní financování. Také budeme mm, muset zasáhnout do technické harmonizace, protože jinak nebude možné rozvíjet železniční eh, služby. Takže já jsem se snažila eh, tedy hovořit o oddělování, o regulátorovi, o financování. Budou se o tom dále vést eh, diskuse v vývoji pro dopravu v parlamentu. Takže pokud jde o toho eh, regulátora, to jsou pozměňovací návrhy 73 a 88. Já souhlasím tady eh, s postojem komise, tak, aby se zvýšila nezávislost národních regulátorů. Měl by být tedy na národní úrovni jeden výkonný regulátor, ale také by měla existovat koordinace mezi různými, tedy vnitrostátními regulátory. A také by jako kontrolní nástroj posloužil uplatňování norem v, na komunitární úrovni. Takže já jsem měla pozměňovací návrhy, aby tak eh, pravidla pro regulátora byla transparentnější a abychom také stanovili jasně jeho kompetence. Například rozhodnutí o licenci, to je pozměňovací návrh 75, nebo schopnost eh, organizovat, eh, to je číslo 73 pozměňovacího návrhu. Také jsem v návrhu 80 se snažila trochu objasnit, eh, vyjasnit ehm, rozhodovací řízení. Také bychom měli dbát na kontrolu. Právo kontrolovat by měl mít regulátor a některé pozměňovací návrhy se tohoto tématu týkají. To znamená, měla by být vytvořena jednotná eh, evropská síť regulátorů, což by mohl být základ pro takzvaného jednotného ehm, evropského regulátora. Je to návrh eh, směrnice, a nemůžeme to zahrnout do přepracovaného znění, ale Pozměněný návrh 88 po domluvě s kolegy obsahuje tento kompromis eh, s komisí. To znamená, že bychom na základě toho stanovili později eh, tohoto ehm, evropského jednotného regulátora. Dále, pokud jde o tuto zprávu, také jsem tam zmínila náklady a financování není mnoho investic do železničního odvětví. A v případě infrastruktury to je jeden z největších problémů, který brání rozvoji odvětví. Komise, jak jsem řekla, tak se do toho plně zapojila a ráda by také zvýšila a rozvíjela evropský trh, aby byl konkurenceschopnější. Logicky by měl být srovnatelný s dalšími dopravními systémy. Různé členské státy financovaly své sítě a dávali přednost spíše silniční infrastruktuře. Komise proto navrhuje víceletou smlouvu, což by byl e, standard, abychom, e, který bychom e, standardizovali ve členských státech. Takže já si myslím, že bychom měli z, prodloužit lhůtu této smlouvy z pěti na sedm let, aby se tak zvýšila také důvěryhodnost a aby se v tomto odvětví dalo lépe plánovat. Pokud jde o náklady na infrastrukturu, která je založena na výkonu a také na hluku, který produkují vlaky, tak ty náklady by měly být koordinovány s dalšími dopravními prostředky, abychom tak vytvořili spravedlivé normy pro hospodářskou soutěž je důležité propojit železniční dopravu se silniční dopravou a proto zde musíme zavést určitou eh, pobídku, abychom tak eh, přitáhli financování investice, takže musíme vytvořit takové pobídky, eh, které by zaštiťovaly investice. Myslíme si, že je to užitečnější, než když tyto prostředky budou navázány na již hotovou infrastrukturu. Pozměňovací návrh 72 hovoří o dalších opatřeních a systém bonus malus je předpokládan e, se týká systému pro evropskou kontrolu vlaků. Tento systém bonus malus, ten najdete v pozměňovacím návrhu 66. Pokud jde o přílohu 8, tam by se to snížení mělo zvýšit, aby tak eh, vlaky, které eh, by byly zvýhodněny vlaky, které by měly tu, tento systém kontrolu vlaků. Dále, eh, aktiv přenesené působnosti mohou být pozměněny na základě tedy nástrojů pro aktiv přenesené působnosti. Na základě konzultací e, jsem se také začala zabývat znepokojením, že to by mohlo nějakým způsobem příliš ovlivnit text, který bude předložen jako návrh e, směrnice. Proto jsem se rozhodla předložit řadu pozměňovacích návrhů, které, e, které přepracovávají trochu text přílohy, zvláště přílohy 2, 3, 5, 7 a 8. Dále jsem také pozměnila některé eh, přílohy pomocí dalších pozměňovacích návrhů, které by měly také zahrnout Lisabonskou smlouvu v souvislosti se aktiv přenesenými, eh, přenesené působnosti. Dále, pokud jde o unbundling, to znamená oddělení infrastruktury a e, provozovatele. Jedná se o pozměňovací návrhy 1728. Já si myslím, že to by se v tom přepracovaném znění mělo objevit. A měli bychom umožnit toto oddělení e, v rámci e, železniční dopravy. Podle mého názoru to je nezbytný krok k tomu, abychom poté mohli hovořit o liberalizaci a o otevření trhu. To bude po roce 2012. Dále, pokud jde o to otevření trhu, tento model unbundling, tedy oddělení, může zaručit systém, který by jinak byl výhodný pouze pro velké provozovatele, které, kteří dominují na trhu a budou, kontrolovali by infrastrukturu a takovým způsobem by na trh nemohli vstoupit noví provozovatele ze sousedních zemí. To by tedy negativně dopadlo na konkurenceschopnost, na hospodářskou soutěž. Kromě toho by to také omezilo růst trhu a rozvoj mezinárodních vztahů. My se již nacházíme v situaci, kdy je liberalizován systém dopravy zboží a také mezinárodní přeprava cestujících. Já si proto nemyslím, že bychom měli čekat na to, až budou otevřeny vnitrostátní trhy. Já si myslím, že ta ustanovení z přepracovaného textu nám pomohou k tomu, aby byl trh plně otevřen. Takže já jsem proto navrhla eh, řadu pravidel, které v článku 7 vyjasňují, jaké jsou vztahy mezi infrastrukturou a provozovatelem a oddělují tyto dva subjekty, eh, pokud jde o práva, povinnosti a tak dále. Logicky tam bude existovat eh, období přechodné a pro ně také budou platit určitá pravidla. Budou tam záruky pro mobilitu, mobilitu lidí, e, sociální doložky a také pravidla, pokud jde o bezpečnost a zdraví. A ještě na závěr jedna důležitá věc. Takzvané základní služby. Tam také existuje diskriminace, pokud jde o přístup na trh, a týká se to i železničních služeb. Například se jedná o údržbu vlaků nebo nádraží. Komise navrhuje, aby služby byly odděleny od železniční společnosti, protože dobré služby jsou také nezbytné k tomu, aby byl trh otevřen pro nové operátory, aby se zvýšila nabídka služeb. Proto já podporuji cíl komise tak, aby poskytovatelé těchto služeb mohli mít eh, vztah zákazník, eh, zákazníka s různými operátory. Tady se odvolávám na článek 13 návrhu komise. Takže, abychom to měli jasnější, ty pozměňovací návrhy pouze vyjasňují ten návrh, který učinila komise v tomto smyslu. Takže já jsem tady schrnula ty hlavní body, samozřejmě jsem k dispozici, pokud budete potřebovat ještě nějaké další detaily a e, ráda si vyslechnu, co mi k tomu řeknete. Děkuji. Děkuji vám. Teď mi dovolte, abych vám řekl, jak mám tady seznam řečníků. Nejprve stínový zpravodaj, paní Kuhn, pan Tremosa, pan Kramer, paní Sil, paní Wells, paní Impersas, paní Rike, pan Lightfried, pan Balčitis, pan Mankevič, pan Pač, pan Kančin, pan Groš, paní Meissner a pan Sturks. Mr. Al Qadrawi, Pan El Kadrawi. Mám tady všechny? Izabel, vás tam mám taky. Můžu vás přesunout, paní Duran. Je tady ještě někdo, koho jsem nezmínil a kdo by chtěl vystoupit? Je to takový okamžik, kdybyste se měli projevit, protože potom už vám nedám šanci. Chci jenom vědět, kolik vás chce mluvit, abych věděl, kolik času na to máme. Takže pět minut pro stínové zpravodaje a tři minuty pro ostatní. Souhlasíte? Takže pan Kuhn má pět minut. Za EPP. Děkuji, pane předsedo. Čas mi běží, abych chtěl poděkovat paní Veračány, protože odvedla v poslední době hodně práce, její konzultace byly neustále otevřeny, byla vždy přístupná eh, k dalšímu jednání, což si myslím, že u tohoto obtížného tématu je velmi důležitá věc. My jsme si společně stanovili otázku po prvním železničním balíčku, poté tedy, co vstoupil platnost, proč není až tak moc úspěšný, protože to je ta nejklíče, nejvíce klíčová otázka. Proč členské státy eh, nedosáhly toho, aby přesunuli více nákladů a více cestujících na dráhu. Proč se tomu brání? A když se podíváte na to, jak se o tom diskutuje na radě, tak je to příznačné. A proto bych byl proto, abychom společně s komisí navrhli kompromisy, protože my víme, v čem to vězí a měli bychom radě dát jasně najevo, že musí udělat více. Například finanční dohoda paní Veračány o tom eh, také hovořila. Investice do kolejí, interoperabilita a to všechno je potřeba, aby to mohlo fungovat. posledních týdnech jsme pokračovali v těch eh, jednáních a v podstatě jsme si ptali navzájem, kde je ten velký pokrek, pokrok. Unbundling, to také k ničemu nepřispělo, ani ten holdingový model. A proto si myslím, že bychom se toho, těchto dvou možností neměli držet, protože ten investiční model není jediná věc, která rozhoduje, jestli liberalizace bude úspěšná. To si myslím, že už je pase a že už k tomu dospěly i členské státy, které eh, si snad dospěly k tomu, že určitá soutěž mezi těmi dvěma koncepty je důležitá a že transparentnost je nejdůležitější a mělo by být úplně jasné, co všechno patří pod investiční nebo infrastrukturní podnik. Signaliční zařízení, tunely, koleje, ale také nádraží. A potom se dostáváme ke eh, výpočtu nákladů. A ty náklady musí být transparentní tak, aby každý, kdo se účastní hospodářské soutěž, mohl podnikat za spravedlivých a rovných podmínek. Aby bylo možné ověřit všechny ty údaje. Musí to být nezávislý eh, regulátor, ne někdo, kdo spadá pod takový holdingový podnik. Musí to být eh, nezávislý regulátor, který by měl mít přehled o tom, jak to ve všech členských státech funguje, aby bylo možné podnikat eh, na celém území Evropské unie, aby bylo možné analogicky srovnávat například náklady na pracovní sílu, na jednotku nákladu a tak dále, aby na základě těchto nákladů se mohli ostatní rozhodovat. A vždycky je potřeba, samozřejmě, když dojde k uzavření nějaké dodávky, tak eh, aby byl jmenován jasný důvod. A úplně nejrozhodující, nejvíce rozhodující je například, když si představíme, že ten infrastrukturní podnik je státní podnik, je to tedy podnik patřící státu, který financuje infrastruktura, musíme se podívat, jaké jsou tady finanční toky. I ty je potřeba zpřehlednit, aby abychom mohli dospět k jasným výsledkům. A další zásadní věc, kterou jsme se snažili vyřešit, je poskytování eh, služeb, kde bychom eh, tady na Lucemburském náměstí se ptali, kdo je pro ono možnost nebo pro druhou možnost privatizace nebo neprivatizace, tak eh, by se tam mohl zapsat prakticky kdokoliv, ale to není o co jde. Rozhodující otázka je, jak otevřeme trh a k tomu patří i možnost poskytovat službu. Ať už se to bude vázat na kapacitu, aby se každý poskytovatel musel nechat 20% volné kapitali, ka, kapi, kapacity <laughs> a potom zvážit, jestli to bude fungovat. Doufám, že mi ještě zbývá trochu času. O interoperabilitě už jsem se zmiňoval a já pořád ještě věřím tomu, že se nám podaří najít dobrý kompromisní model, který by združoval oba koncepty a který by zajistil více soutěže, více investic a eh, hladký, eh, hladkou přepravu cestujících od Varšavy po Londýn a od Lisabonu po Stockholm a to doufám, že bude platit i pro dopravu zboží. Děkuji. Eh, trošičku jste to sice eh, přetáhl, ale ještě to bylo v rámci tolerance, paní Tomason. Děkuji, velice děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci a také jejímu týmu. A svému týmu a svým poradcům a asistentům bych také chtěl poděkovat. První věc ohledně Eh, otázky oddělení unbundlingu. Momentálně skupina ALDE není pro úplný unbundling, tak jak to tam v současné době stojí. Jak už jsem říkal v naší diskusi, nevidím žádnou jasnou korelaci mezi, mezi konkurencí a organizační strukturou. Pokud tady bude povinnost oddělení, mohlo by to vést eh, k nárůstu nákladů a ztrátě efektivnosti. Proto bychom měli počkat na to, co řekne k požadavku požadavkům na unbundling i Evropský soudní dvůr. Mohli bychom do recitálu dál odkaz, že čekáme až na rozhodnutí tohoto soudu. Nicméně jsme připraveni diskutovat o tom, jak budeme prosazovat nezávislost zprávců infrastruktury. Například členové představenstva holdingu by nemohli být zároveň eh, v představenstvu samotného subjektu a vykonávat tam zásadní funkce. Ohledně otevřenosti trhu. Zahrnuli bychom se určité návrhy i na to, aby se otevřel vnitrostátní eh, trh pro cestující, kromě PSO. A co se týká trhu, chtěli bychom k pozměňovacímu návrhu 9 dodat, že regulační oddělení Evropské komise by mělo podporovat národní regulační orgány, aby se zajistila evropská, evropský otevřený a transparentní železniční trh. Měli bychom ustavit takové regulační oddělení v rámci Evropské komise a to v rámci DG dopravy nebo e, konkurence, aby to pomáhalo i vnitrostátním orgánům v jejich úkolech. A týká se to i poznací návrh 80. A to by potom e, zasazovalo toto oddělení regulační, jenom pokud by e, došlo k nějakému střetu. A čím více silný a nezávislý bude regulační orgán,

tím čím otevřenější a jasný bude eh, trh, pak se zajistí, že to tam bude opravdu všechno spravedlivé, co se týče také nezávislosti a rozpočtu. Proto si myslím, že i článku 55 by se mělo napsat, že úroveň eh, vybavení pracovníky a eh, vůbec místní vnitrostátní orgány by měly být přímo napojeni na tržní podpory. Měli bychom také posílit pozměňovací návrh 11, totiž říci, že Evropský regulační orgán Nejprve tady bude tento organizační oddělení, které by mělo být vytvořeno v rámci Evropské komise. A nakonec navrhuje, abychom v článku 56 a 57 ještě dodali, že na vnitrostátní regulační orgány, které nebudou respektovat svůj mandát a termíny, eh, budou odkázáni na Evropskou komisi. Eh, ohledně eh, pozměvacího návrhu 55 nejsme pro maximální kabota, kabota, kabota zvlášť co se týče představenstva regulačního orgánu 74, tady bychom chtěli místo Národního parlamentu říci kompetentní parlament, abychom respektovali institucionální rámec každého členského státu. Co se týče Evropského regulačního orgánu, to je 88. Tady bychom si rádi kladli větší ambice. Evropská komise by do konce roku 2012 měla přijít k tomu s návrhem. Navíc Příští rok bude eh, revize Evropské železniční agentury. Evropská komise také chce dát návrh na otevření vnitrostátního eh, obec osobního trhu. Takže si myslím, že bychom to sem měli také dát, co se týká minimální úrovně služby, to je 117 v případě stávky. My eh, nejsme proto, aby se tohle vyrušilo, protože rozhodně stávka v jednom členském státě by neměla zablokovat všechno, co se se týče vypočítání eh, přímých nákladů, to je 118 a 120. My nejsme proto, aby se sem dávaly platy, důhody a eh, mateřské školky jako přímé náklady. To by zvýšilo náklady a lesy, vlaky by byly dražší a méně konkurenční. Ohledně tržního segmentu, to je 121. My nejsme pro, aby se vyškrtl návrh komise. My si uvědomujeme, že ne všechny segmenty trhu jsou relevantní pro všechny členské státy, ale potřebujeme minimální koordinaci a transparentnost pro operátory na evropské úrovni. Regulační orgán by mohl potom eh, zasahovat jenom ex post v případě konfliktu a ne on, ano, a teď nakonec 56, transpozice přepracování zpracovaného zdění. Uvědomuji si, že rada by chtěla mít dva roky na eh, provedení této směrnice. Některé členské státy ale chtějí, aby to bylo tři nebo pět let. To není přijatelné. Myslím si, že parlament by chtěl požadovat, aby to byl pouze jediný rok. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Kramer má pět minut. Ahoj, bedanke mich. I já děkuji zpravodajce za tuto zprávu, je teď konkrétnější než ta diskuse, kterou jsme vedli minule. Ale jeden bod mě trochu zklamal, protože naposledy jsme se dohodli na tom, že bychom chtěli mít jednotnou železniční síť v Evropě, chtěli bychom, aby všichni měli přístup ke kolejím a aby eh, podmínky nebyly diskriminační. Na tom jsme se dohodli. A když se teď podíváme na to, jak to vypadá v Evropě, tak hlavní konflikt existuje ani v tom, jestli jsou oddělené koleje od služeb. Jsou země, které to mají výborně odděleno, ale potom provozují takzvaný closed shop a potom jsou ty země, které to nemají oddělené, ale mají otevřený trh. A my přece chceme, aby ta dopravní síť byla otevřená všem za stejných podmínek a proto nechápu, že se v té vaší zprávě tolik hovoří o unbundlingu, přičemž my víme, že to není to hlavní kritérium, přestože prakticky všude udělali unbundling a nic podstatného se nezměnilo, protože do hry vstupují další faktory, které potom rozhodují o výsledku. Já jako zelený věřím, že je potřeba oddělit eh, službu od infrastruktury, ale to není jediná věc. A myslím, že co, co je naprosto rozhodující, je regulační orgán. Ty státy, které mají velmi silného a zdůrazně nezávislého regulátora, mají otevřenou železniční síť a potom a všechna rozhodnutí, která jsou tam přijímána, jsou rychlejší. Tak proto nedokážu pochopit, že komise bude muset in any case, jak je tam uvedeno, tedy v každém případě eh, rozhodnout během čtyř týdnů, bez ohledu na to, jaké jsou okolnosti toho případu. Eh, protože to nikdy nebude. Mělo by tam být in principle, tedy v zásadě eh, ve vaší země to můžou být eh, dva měsíce, ať už tady dostanou ten slot nebo nedostanou a, přičem, to, a přitom všem to nepovede. Kolikrát v jiných, jiných zemích může trvat dva roky, než vůbec někdo obdrží odpověď od, od regulátoru a někde nedrží odpověď nikdy. A to se musí změnit v každém případě to rozhodnutí musí být do čtyř týdnů, musí tam být napsáno v každém případě a musí tam být vždycky zdůvodněn, jestli to odmítnutí slotu bylo oprávněné nebo nebylo. Protože my přece chceme přesunout přepravu zboží na koleje a proto je potřeba, aby i malý nebo středně velký podnik eh, mohl velmi rychle zjistit, jestli může něco přepravovat nebo ne a nabízet svoje služby, aby na to nemusel čekat dva roky, aby se vůbec eh, mohl zjistit, jestli je schopen něco nabízet. Proto si myslím, že ten regulační orgán je nejdůležitější instancí a ten musí fungovat velmi svižně. Pan Kuhn potom hovořil o transparentnosti, to je také podle mě důležité, tedy kolik peněz teče kam, kdo ovlivňuje co. My bychom byli rádi, aby peníze znovu tekly tam, kde byly vydělány. A jak už tady bylo zmíněno, v Německu například, v Berlíně eh, jsou eh, ceny eh, dvojnásobné než eh, v Hamburku a tam jsou zase dvojnásobně vysoké než v Mainu. Dále potřeba zajistit eh, nediskriminační využívání infrastruktury. Státy, které dlouhá léta investovaly do infrastruktury, by měly je nabízet všem stejným, na základě stejných podmínek. Potom dále o rozlišování tedy určité ekonomické marže, například na základě TSN nebo eh, hluku, tak abychom motivovali k zavádění těch eh, vlaků, které eh, vlaky, které jsou ekologičtější a méně škodlivé pro sluch. Ale například 5% tady bude možné o 5% bude možné zlevnit, ale přitom to neodpovídá realitě. Kolikrát to vůbec Eh, není možné vyřešit. A když se eh, teď dozvídám, že všechny železniční podniky upozorní na tyto argumenty a komise navrhuje, abychom to nechali tři roky nechat plavat a potom se k tomu vrátíme, tak se chci zeptat, eh, jaké by to jednotné signalizační zařízení vlastně mělo být. To by měla komise určit sama a ne nechat to ovlivňovat železniční podniky. Nechci hovořit příliš dlouho, ale proč je tady například ta horní hranice 100 eh, eh, milionů. To je přece úplně arbitrárně stanovená hranice. Proč stanovit vrchní hranici? Já si myslím, že ta hranice by měla být stanovována jako minimální, protože to klidně může být něco ve výši půl miliardy nebo jedné miliardy. Essential functions musí být otevřené pro všechny, jinak jedně tak se nám podaří dosáhnout jednotného elektrosklerožního prostoru. Uh, a musíme eh, udělat všechno pro to, aby změny probíhaly v zájmu spotřebitelů a proto potřebujeme silný nezávislý regulační orgán. Zíle. Pan Zíle má pět minut. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat paní zpravodajce. Byla to obtížná práce. a těžká práce. Jako ostatní kolegové, kteří už zmínili hodně důležitých bodů, bych se chtěl také dotknout bodu pojištění. Je to pozměňovací návrh číslo 55. Vy tady navrzujete minimální a maximální částky. E myslím si, že to nemůže vyhovovat ve všech situacích, protože když by Talis Někdy to může být nějaký malý, drobný, nějaký motoráček, malý vlak, který eh, samozřejmě i jezdí s menší rychlostí než rychlostní vlaky a zajisté by v tomto směru se mělo rozlišovat i pojištění. Jsou čtyři státy, kde jsou eh, různé eh, šířky rozchodu, kole, rozchozu kolejí které jsou přímo napojeny na ruskou železniční síť. Takže i tady bude, muset, eh, tady bude třeba se tím ještě zabývat. A eh, zase se musíme podívat i na platby související s tím. Eh, je tady také snaha, aby se ten systém nějak zjednodušil a snad v každém segmentu by se mohlo také to rozhodovat, jaké tady budou ty minimální nebo další eh, sumy. A samozřejmě, že je současně třeba zajistit dostatečnou ochranu před nekalou konkurencí. K tomu regulačnímu orgánu. Já podporuji myšlenku, že by regulační orgány měly být posíleny ve všech členských státech ale že také potřebujeme evropský regulační orgán. Ale podívejte se například na to, jak se využívají informační technologie, jak to využívají regulační orgány ve 27 členských státech. Asi bychom se tady měli ubírat nějak jedním směrem. Já nevím, jestli v tomto dokumentu můžeme nastavit úplně celoevropský regulační orgán, ale V článku 40 pod 2 jsou tyto povinnosti regulačních orgánů možná příliš nadsazené to by znamenalo, že by se musela konat celá řada různých schůzek, eh, provozovatelů infrastruktury a dalších aktérů, kde museli projednávat celou řadu konkrétních věcí a přijímat rozhodnutí, která eh, by ovlivňovala další rozvoj. To podle nás zachází příliš daleko. A dnes bych tedy mohl pouze říci, že naše paní zpravodajka by se těmito věcmi měla dále zabývat a snažit se o rozšiřování procesu, procesu prostoru pro kompromisy, protože unbundling nemusí probíhat v každém případě, ale mělo by to být hlavně efektivní. Děkuji paní Vels, pět minut. Paní Vrakiany, ten eh, váš návrh zprávy Eh, odpovídá také záměrům komise v této oblasti, tedy dále liberalizovat a privatizovat. Dokonce to zbuzuje dojem, že v posledních letech nebylo dostatečně deregulováno a privatizováno v železniční oblasti. Já nesouhlasím s vaší zprávou 3. března také naše politická skupina zorganizovala slyšení se zástupci podniků a zaměstnanců v této oblasti a myslím, že jedno, jednoznačně z toho vyšlo najevo, že eh, proces deregulace a privatizace zašel příliš daleko a že se zhoršuje infrastruktura, vyskytují se různé čím dál tím vážnější nehody, jako to bylo v Itálii a Británii, nebo v Německu, eh, nedávno v Saskvanhalsku. V zdůvodnění paní zpravodajky mi chybí také odkaz na eh, jeden z nejdůležitějších úkolů Evropské komise u takových přepracování, tedy omezit eh, tedy povinnost trvat na minimální službě v případě stávek. To potom ohrožuje práva nejenom zaměstnanců na železnicích, ale i dalších eh, zaměstnanců. A vy jako zpravodajka sice zmiňujete tento problém u pozměňovacího návrhu číslo 117 a ten my potom můžeme také podpořit. Minimální služba během stávek se musí z návrhu této směrnice úplně eh, vypustit. O článku 13 eh, poskytování služeb tady také paní zpravodajka úplně kopíruje přístup Evropské komise. Já si myslím, že to je nezodpovědné a špatné. Myslím si, že dochází k rozkladu zdravých železničních podniků a ty se potom dostávají do další spirály, čím dál tím většího externího zadávání další služby a v důsledku to vede ke zhoršování pracovních podmínek a také práv těch, kteří eh, pracují v těchto sektorech. U aktech přenesené působnosti eh, mi z toho zdůvodnění jasně nevyplývá, jak je vůbec postoj paní zpravodajky. Za sebe bych chtěla říci, že akty přenesené pravomoci jako takové odmítáme v této oblasti. To, co vy popisujete, jsou veškeré přílohy, které v podstatě obsahují eh, Eh, základní kritérie pro rozhodování o tom, co se bude dít na kolejích. A já si myslím, že tím komisi dáváme do ruky eh, nástroj, který by vůbec mít neměla. Eh, je to nepřiměřené a vyplývají z toho velké pochybnosti o demokratické kontrole oblasti železnic je eh, pořád potřeba trvat na větší roli rady a parlamentu. Vzhledem tomu, že mám eh, velmi omezený čas, tak jsem se omezila na několik málo bodů. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Eh, děkuji, paní Wells. Další řečník, tři minuty. Pan Inbrach, Inbras. podporujeme v zásadě liberalizaci železničního odvětví, ale dovolte mi, abych vás upozornil na určité specifické mm, rysy i Litvy. A to zase s přihlédnutím k tomu, že rozchod eh, kolejnic v Litvě je širší než v ostatních evropských členských státech a proto je těžké zaintegrovat litevský železniční systém do železniční soustavy Evropské unie. 75 objemu železniční dopravy eh, připadá na náklady z třetích států. Nebylo by rozumné, abychom uplatňovali poplatky z infrastruktury na eh, provozovatele z třetích států. Nepokrylo by to všechny výdaje místních eh, správců infrastruktury. není dobré se snažit pokryt jenom 35 nákladů zprávců infrastruktury, eh, jak je to v návrhu, protože v tom případě by vlastně litevská vláda musela uhradit ten zbytek. Poplatnění infrastruktury by mělo brát v úvahu všechny eh, náklady provozovatelů přičemž třetí státy nedotují nákladní dopravu, která přechází přes území Litvy. Proto navrhuji v článku 31 třetí část nebo 32 část 1 aby se tam řeklo, že poplatkem by měly brát v úvahu situaci těch států, které mají rozchod kolenic širší, než je obvyklý v Evropské unii. Později vám dám konkrétní formulaci. Pan Groš, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl podívat na naší diskusi z trošku širšího úhlu pohledu. My v EPP Máme také stínového zpravodaje, který eh, předloží pozměňovací návrhy a který se také eh, chce věnovat těm detailům, ale já si myslím, že dnešní diskuse není úplně nezajímavá, protože mám pocit, že se tady hlavně dotýkáme dvou hlavních témat kde rada dala svůj souhlas, ale to platí také pro třetí téma, kde rada vůbec není ochotná něco takového prosadit a sice prosadit to, co už bylo dohodnuto na evropské úrovni. A proto si myslím, že v zásadě se tady dostáváme k otázce, a to se týká všech dokumentů, které vznikly v posledních měsících, že to, že železnice hrála hlavní roli a jediní, kdo na to nechtějí poskytnout prostředky, jsou ti, kteří nechtějí zlepšovat infrastrukturu kteří nechtějí dát dispozici své rozpočty na infrastrukturu a za druhé jsou to také ti, kteří nechtějí změnit příslušnou legislativu. Druhá věc, která se projevuje v této diskusi a tady v tom existuje asi rozdíl mezi velkými a malými zeměmi, je právě ta otázka jednak poskytování služeb, ale také zaměstnanosti. A to se kolikrát směšuje. Je pravda, že železnice mnoha zemích poskytuje služby, které jsou mimo hospodářskou soutěž a regulaci, ale ty také vytvářejí zaměstnanost a určitý statut pracovníků, které jsou v konfliktu s tím, co tady chceme předepisovat. A proto bychom o tom měli hovořit otevřeně a neměli se zaměřovat na ochranu toho stávajícího statutu pracovníků, protože to eh, brání zavedení jasných pravidel, jednotných pravidel. Potom jde tady o velké finanční prostředky, které by do toho měly téct z veřejných rozpočtů, ale také z soukromých zdrojů. A to také na poskytovatele, kteří nemusí být nutně jenom činní železniční dopravě, protože eh, poskytovatele služeb mohou také pocházet z jiných oblastí, nejenom ze silniční dopravy. A proto tady jde o transparentnost, nejenom o poplatku za využívání trasy, ale i za všechny další poplatky, které s... k tomu přecházejí, protože kolikrát i různé nepřímé platby, nepřímé poplatky mohou zastírat skutečnou cenu a e, bránit hospodářské soutěži. A proto e, naprosto souhlasím s tím, že regulátor je v naší dnešní diskusi nejdůležitější. A pokud nedáme regulátorovi všechny nástroje do, pro to, aby mohl všechno do posledních detailů regulovat, a pokud jim nedáme prostředky, aby mohl řádně plnit své úkoly, tedy vykonávat kontrolu, provádění legislativy, ta, aby přeskoumával platnost určitých rozhodnutí, aby přeskoumával správnost eh, poplatků, aby zabránil nějaké byrokratické šikaně. To všechno jsou velmi důležité úkoly, které tento regulátor musí seriózně vykonávat. A pokud chceme mít evropskou uh, železniční síť, tak bychom se měli zamyslet nad možnosti vytvoření právě takového evropského regulátoru. Už máme kolikrát přeshraniční sítě, které fungují velmi dobře a tam něco takového také je. Uh, když to nebude akceptováno, tato možnost, tak tím ani nedosáhneme toho, co jsme si tady stanovili. Děkuji, pan Alkadrávi, tři minuty. Děkuji, eh, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za její práci. Eh, znamenalo to i velkou odbornou eh, činnost. Jde nám o to, aby železniční sektor byl konkurenčnější vůči eh, silniční dopravě potřebujeme trvale udržitelnou a zelenější železniční dopravu. Interoperabilita. Myslím si, že tomu se tady nevěnuje dostatečná pozornost, stejně jako infrastruktuře a tedy pardon, službám, eh, financování služeb eh, infrastruktury. Eh, myslím si, že je dobré se zaměřit na legislativu v tomto smyslu spíše než na liberalizaci, protože na tuto diskusi bude mnoho času v později. Nejdůležitější je, aby ten regulační orgán měl skutečné pravomoce, aby byl schopen konkrétně činit. A v tomto směru podporuji návrh paní zpravodajky bude třeba postupně přecházet k Evropské síti regulačních orgánů, ale já souhlasím s panem Grošem, že možná bychom měli udělat ještě další krok. A možná, že už by vlastně toto mohlo být určitým zárodkem Evropského regulačního orgánu. Eh, zejména eh, v souvislosti s, eh, s hlavními dopravními koridory. Ohledně oddělení infrastruktury a zprávy unbundingu, my v naší skupině jsme ještě se nedopracovali k závěrečnému stanovisku. Zatím jsme vzali na vědomí návrh zpravodajky, někteří mají jiné názory, ale budeme se tím zcela v klidu zabývat. Nejdůležitější je, aby ten systém byl funkční, aby nakonec byl spravedlivý trh s férovou konkurencí, aby železniční doprava byla schopna v budoucnosti růst, abychom ji vůbec zajistili budoucnost. V některých případech eh, už dochází k unbundlingu, ale eh, jde tedy o tu konkurenci a nesmí být eh, vůbec pochyb o nezávislosti provozovatelů finanční toky například musí být zcela transparentní. Na to se musíme pořádně podívat. A navíc my tady v parlamentu samozřejmě musíme k tomu zaujmout jasné stanovisko. E, pak ještě bych se zmínil o některých podrobnějších otázkách. Ohledně sociální záležitosti. Zaměstnanci musí vědět, že toto není namířeno proti nim. A jsem velice rád, že i zpravodajka tady píše o zachové o minimální úrovni služeb. To je důležité financování, k tomu zatím nebudu dále hovořit, ale určité členské státy se musí zavázat více podporovat toto odvětví a je třeba to také zcela konkretizovat. Musíme se podívat na přímé náklady na infrastrukturu, celé jasně definovat, jak je chápeme a pak musíme také analyzovat eh, způsob propočtu pro poplatků eh, na infrastrukturu v různých členských státech, protože v tom jsou rozdíly. Určitě se později k tomu ještě podrobněji vrátíme. Paní Paní Meissner, teď na tři minuty. Děkuji. Já, vielen Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla velmi srdečně poděkovat paní Verakiány, protože odvedla velmi důkladnou práci, to je také potřeba jí říci. A myslím, že to je také odvežná práce, protože eh, tady zaujala jiné eh, stanovisko, než byl návrh komise. A určitě věděla, Eh, že chce klást větší důraz na unbundling spíše než na regulační orgán, protože věděla, k jaké reakci to povede a že také parlament se na to bude dívat jinak. Proto jí přiznávám velkou míru odvahy, ale i tak bych chtěla říci, že její, jí provedené změny nejsou zrovna ty, které potřebujeme, abychom dosáhli lepší hospodářské soutěže na evropských železnicích a eh, zajištění přístupu. A to přece chceme. Chceme otevřít eh, evropský železniční trh, chceme více interoperability, ale kromě toho chceme také zajistit rovnoprávný přístup pro všechny, kteří chtějí něco po kolejích přepravovat. A teď bych chtěla naprosto souhlasit s kolegou ze Zelených eh, panem Kramerem, se kterým úplně normálně vždycky nesouhlasím. Možná, že to je tím, že oba pocházíme z Německa a tady máme určitý fungující systém, přestože úplné oddělení eh, provozovatelů a sítě nemáme. Ale i tady eh, jsme eh, asi inteligentní lidé, kteří se ptají, jak by bylo co nejlíce, nejlépe dosáhnout interoperability. A proto si myslím, že komis, návrh komise jde více tím správným směrem. Víme, že tady jsou určité teoretické přístupy, ale měli bychom se dívat také na jejich praktické uplatnění. Například přes Německo se hodně přepravuje eh, zboží, ale to neznamená, že by tady nešlo ještě něco zlepšovat. Kromě silného regulátora eh, potřebujeme také hovořit o struktuře nákladů a to jsou všechny věci se projevují na tom, jak funguje hospodářská soutěž. Pan Tremoza to také už uváděl za naši politickou skupinu a já si myslím, že tady ještě bude muset být celá řada věcí změněna. Děkuji vám. Děkuji. Pan Rike, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval velmi upřímně, eh, neříkám to jenom ze zdvořilosti, paní eh, Serakány, Serakiany, za výbornou zprávu, protože to je velmi solidní dokument, eh, obsahující řadu složitých informací. Nechci se věnovat všemu, co tady uvedeno, na to tady není místo, Chtěl bych pouze uvést několik obecných zásad. Eh, vzhledem k tomu, že řada států eh, podává žaloby na Evropský soudní dvůr, a spíše než smlouvy aplikuje různé směrnice, eh, tak mám pocit, že to vede k tomu, že tento recast, to přepracované znění, je zbaveno veškerých ambicí, protože vůbec se nebojuje dekarbonizace, modální přeprava, strukturace TNT, a to přitom bude velmi závislé na tom, co se stane dnes, otevření trhu, jaké jsou nástroje k úspochu, je to tedy naprosté odpojení bez jakýchkoliv pochybností služby od Eh, infrastruktury a to zatím nebylo nikde skutečně provedeno a to je zdroj všech problémů. Všichni si chrání ten svůj národní eh, systém a to je podle mě špatné. Je potřeba mít jasné podmínky pro zadávání licencí, je potřeba mít jasné podmínky pro investice do infrastruktury, tak, aby ty investice byly na dostatečné míře. Je potřeba mít tady eh, velmi jasnou politiku investic a přinášet evropskou přidanou hodnotu a národní regulátoři by měli být nezávislí a měli by spolupracovat na evropské úrovni, aby bylo možné řešit eh, mezi eh, státní spory. Efektivnost to je hlavní věc, proto také jsou tady akty přenesené působnosti. Je potřeba také eh, zohlednění statutu zaměstnanců a práv cestující. To jsou všechno věci, je to velmi jednoduché, ale Problém je, jak, v tom, že všichni se trvají na svých národních systémech. A já si myslím, že parlament by se měl postarat o to, aby náš návrh byl odvážnější, než jsou ty eh, národní sobecké přístupy. Pokud se necháme uniknout tuto šanci, tak železniční doprava nikdy nedokáže dohnat to spoždění, které má za ostatními způsoby dopravy. Teď je na čase prokázat, že jestli jsme pro železnici nebo ne, proto jsem velmi rád, že paní Sarakiany předložila tuto zprávu a jinak jsem trochu pesimistický k tomu, co tady zaznělo v této diskusi. Děkuji, pan Lightfried, na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci tři věci. Za prvé bych chtěl pogratulovat paní zpravodajce k velmi těžké a náročné práci, kterou odvedla je tady jedna věc, se kterou nesouhlasím, což je unbundling. Myslím, že unbundling není klíčová otázka pro železnici. Jsou železniční systémy v Evropě, které fungují relativně dobře a které, kde k unbundlingu nedošlo. A, a naopak to tedy není ten hlavní princip, od kterého se všechno odvíjí. Jde o to, jak vytvořit systém, který bude zohledňovat i jiná kritéria. A já si myslím, že je to spíše otázka regulačního orgánu která bude všem rozhodovat. Druhá věc, o které jsem chtěl zmínit, návrh komise během tří let eh, předepisovat externí nebo strukturu externí nákladu. Prosím, proč ne, ale potom by to mělo podobně platit i na silnicích, nejenom na železnici. A v tom návrhu, který přijde příště na pořad eh, jednání, tam to tak není. Je potřeba, aby platili rovné podmínky jak pro železnici, tak pro silnici, protože potom je to nespravedlivé a nikdy nedojde k překládání dopravy se silnice na železnice. A bude tomu naopak, a to přece nechceme. A za třetí chci říct následující. Když mě přijímám návštěvníky, nebo za mnou přijde někdo e, z Rakouska, nebo když v Rakousku hovořím o těchto otázkách, tak často slyším, že komise má chránit aplikaci smluv. A teď díky Lisabonské smlouvy máme Eh, celoevropsky zavedené právo na stávku. Jak tedy může někdo přijít na myšlenku, že zrušíme jednoduchou nějakou klauzuli v návodu směrnice, že eh, právo na stávku zase zrušíme. To přece není možné. A pokud tomu tak je a komise to tak navrhuje, tak tam určitě jsou lidé na špatném místě. Děkuji vám, pan Stex, na tři minuty. Děkuji. Otázka, kterou si kladu já a v tom asi naprosto souhlasím s ostatními, je, jak zajistit otevření trhu. jak například zajistit propojení některých železničních tras, jak také propojit prodej jízdenek, pokud eh, se přestupuje z eh, spoje, který poskytuje jedna železniční společnost na druhou a pokud eh, například některé společnosti upřednostňují pro své zakázky podniky, se kterými jsou propojeny nebo mají nějaké vazby určit, panují, určitý, panují určité preference. A proto si myslím, že články 7 a 13 jsou úplně nejdůležitější. O čem eh, ty články hovoří? Hovoří nehovoří dostatečně jasně o tom, kdo by měl být na starost co. A já si myslím, že naše požadavky by tady měly být co nejpříznější. Pokud nějaká společnost, která je propojena s věcní společností, tak i v tom případě je potřeba mít nějaký nezávislý orgán, který dohlídne na to, aby nedocházelo k takovému propojování, aby například eh, eh, fungovala nezávislá personální politika, protože potom ta podřízená společnost se bude odvíjet od té mateřské společnosti a bude docházet k narušení hospodářské soutěže. Takže proto by se měly změnit přílohy 2 a 3 a ty články, které určují, jak se budou rozdělovat eh, služby, jak, jak bude zajištěna nezávislost. To jsou podle mě eh, klíčové věci. Potom je tady další věc, o které se ještě moc nemořili, to je předělování licencí, tedy jak předělovat licenci železniční společnosti a ne majiteli eh, infrastruktury nebo vozového parku pokud někdo otevírá svůj trh, tak eh, nemůže říci, si nejprve prověříme, eh, v jakém stavu jsou vaše lokomotivy. Tak to přece nelze dělat, to by mohlo trvat roky. A to znamená, že ty jednotlivé trhy potom zůstanou ostatním eh, uzavřeny. Jde o to, že železniční regulátor musí zase sehrát svou roli. Někde proto potřeba říci, že jeho pravomoci v této oblasti musí být posíleny. Pokud doktor může získat licenci, aby ho mohl operovat kdekoliv v Evropě, tak by to přece mělo podobně platit i na železnici. Návrh komise u toho regulátora není úplně nejhorší, ale možná jsem jedné věci nepo, neporozuměl. Já si nemyslím, že by mělo docházet překrývání jejich pravomocí. Ten regulátor by neměl sám provádět výpočet nákladů, ale měl by kontrolovat, jak se ty věci kalkulují. Jinak já jsem zastánce unbundlingu, souhlasím s paní Srakiány, že nebudeme mít dobrý evropský železniční systém, pokud neoddělíme infrastrukturu od eh, poskytovatelů služeb. ale jinak si myslím, že to je celá řada jiných věcí, které musíme řešit. Unbundling ještě, unbundling ještě nebyl dosažen. Eh, děkuji, pan zasada, tři minuty. Velice děkuji, eh, pane předsedo. Eh, Dámy a pánové, co se týče diskusy o jednotném železničním prostoru, chtěl bych poukázat na několik věcí, o kterých se tady hovoří. Tedy zpětné vybavování komise, retrofittingu. Komise vlastně nehovoří o tom, z čeho se to bude financovat tedy jak se budou vyměňovat eh, některé, eh, to by mohlo potom vést k disproporci na trhu mezi bohatými, silnými převo, eh, společnostmi a těmi, které nebudou schopny tyto náklady nést. To by mohlo zase otřást konkurencí, protože pak budou nutně mít menší přístup, ty, které nebudou schopny dělat tento retrofitting a nebudou nebudou schopni potom poskytovat eh, takov, tolik služeb, nebudou moci zajistit tolik eh, převozů. Teď eh, článek 14, to jsou přeshraniční dohody. Myslím si, že tento článek by se měl týkat jenom nových přeshraničních úmluv, protože jiné řešení by pro členské státy i pro Evropskou komisi znamenalo přílišnou byrokratickou zátěž podle mého návrhu příliš, je tady příliš eh, komplikovaný postup eh, uzavírání nových nebo obnovy úmluvy s třetími státy, především, že je třeba uvědomit komisi o záměru zahájit jednání, pak ještě pravidelně informovat o tom, jak to probíhá, pak je třeba informovat o návrhu této úmluvy. To by se mohlo vtahnout a to by se mohlo eh, negativně projevit na efektivní efektivnosti mimochodem eh, dopravy nákladu na východ. Už se tady často hovořilo o aktech v, eh, eh, v přenesené pravomoci, protože ten rozsah v návrhu je velice široký. Vlastně Evropská komise by v rámci tohoto postupu mohla vlastně řešit všechno, co je v přílohách a mělo by to velký vliv na regulování na vnitrostátní předpisy. Děkuji. Děk, doufám, že jsem to stihl. Ano, stihl jste to, pan Balsajtis, tři minuty. Děkuji, eh, pane předsedo. Ano, Věru, i já chci poděkovat paní zpravodajce, protože to byla složitá práce. Já sám jsem se tím zabývala dlouhá léta a e, upřímně soucítím s paní zpravodajkou, protože tady je třeba posuzovat nejenom e, technické, ale i finanční a dokonce i politické aspekty. Když eh, hovoříme o budoucí železniční eh, soustavě Evropské unie, myslím si, že nejprve musíme eh, velice pečlivě posuzovat rozdíly mezi členskými státy a postupovat postupně dopředu. Já jsem hovořil s kolegy z baltských států a myslím si, že i zpravodajka chápe problematiku po baltských států, tedy eh, že tam je jiný eh, rozchod. Hovoříme o otevírání trhu. Ano, nás celá určitě eh, zajímá, aby se i po baltský železniční trh otevřel držel vůči evropskému, ale tady jedna drobnost, že nemáme stejný rozchod, jako je jinde v Evropě. Proto je pro nás těžké to implementovat. My už teď od roku 2004 přecházíme na nový rozchod, ale je to obtížné. Teď, eh, co se týče k eh, spoplatnění infrastrukturu, eh, tady mnohé státy neposkytují dotace a pokud budeme akceptovat návrh, který tady máme, znamenalo by to, že bychom vlastně dotovali rozpočty třetích států, protože odtud přichází 75 objemu dopravy, která jde před naší zemi. Je to vlastně něco, jako další takový plynovod, který by ekonomicky a politicky provázal státy. Já nechci zabíhat do podrobností, ale opravdu by si přál, aby se vytvořil nový regulační evropský orgán, který by řešil všechny tyto rozdíly a respektive posuzoval by věci s ohledem na rozdíly v předpisech a v rozdílech rozchodu, protože existují různé my například v Litvě a na v Lotyšsku eh, jsou, je jiný rozchod, pak ještě jiný rozchod je ve Španělsku, pak jsou různé rozchody v horských oblastech. Proto by bylo důležité, aby paní zpravodajka věnovala pozornost návrhům ze všech těchto členských států a dočasné výjimky by měly být uděleny těmto státům. Eh, myslím si, že návrh na liberalizaci jde ve správném směru, určitě všichni jsou pro a myslím si, že i my to budeme schopni v budoucnosti chci podpořit. Pan Mašinkevič má tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, eh, v rámci eh, tohoto železničního balíčku chtěl upozornit na to, že jsou tady různé rozchody. Polsko, Slovensko, mají regionální železniční tratě, které jsou širší. Jsou tedy technické rozdíly a hovoříme o jiném rozchodu než je 1435 mm. Příliš dalekosáhlé změny by tutiž byly velkou zátěží. Proto navrhujeme, aby ve směrnici se zajistilo pro tyto členské státy, že co se týče jejich nejdůležitější sítě, pak druhý, třetí a čtvrtý ten, ta část se sem nebude eh, aplikovat. Zatím se tady řeší jenom pohraniční eh, přechody a nikoliv regionální síť, která může být také různá co do rozchodu. A také při eh, snižování poplatku za přístup k infrastruktuře, tam, kde je zaveden systém ETCS. Nižší náklady by měly být jenom u těch železnic, které mají ERTMS a snížení vzdělávání by mělo být motivací, eh, aby eh, tady byla zajištěna eh, kompatibilita řízení provozu pak jak budou členské státy rozhodovat, zda sem připustí i jiné e, podniky, než které mají přímo železniční licenze. Pokud by to tady mělo zůstat, pak bychom měli do textu doplnit další kritéria, která by museli takovýto žadatele, žadatele splňovat. E, už i z ohledu na bezpečnost železniční přepravy. Děkuji. Děkuji, pan Kančan, na tři minuty. Děkuji. Také bych já rád poděkoval zpravodajce a všem spolupracovníkům, kteří se na práci podíleli, protože je to velmi složité téma. Takže jednáme zde o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Samozřejmě musíme tento prostor vytvořit, musí být atraktivní a konkurenceschopný. A myslím si, že to eh, bude přínos pro jednotný evropský trh. Samozřejmě jsou tam určité odlišnosti, které má e, železniční trh. Já bych se rád zaměřil na tři body. Ten první je liberalizace. Já si myslím, že při této příležitosti bychom měli využít tohoto okamžiku, protože e, už máme liberalizovaný trh přepravy zboží a cestujících, i když tam ten úspěch nebyl velký, ale je důležité také liberalizovat mezinárodní přepravu cestujících, což je 70-80 odvětví, toto představuje. To si myslím, že je velmi důležité. Ten druhý bod. Měli bychom mít eh, národní silné a nezávislé regulátory. Ať už eh, mají jakoukoliv formu. Měli bychom také podpořit eh, úlohu komise, ale také bychom měli vytvořit jednotného evropského regulátora, i když ze začátku by to mohlo být něco provizorního. Je důležité, aby všichni e, provozovatelé měli přístup k základním službám, to znamená nádraží, údržba, přeprava, e, překlad zboží a tak dále. Já si myslím, že tyto služby jsou velice důležité a nezbytné, když chceme liberalizovat nebo otevřít trh, protože za prvé, je důležité, abychom pochopili, jaké jsou ty eh, infrastruktury, které nemůžeme spochybňovat, když jde o eh, otevření železničního trhu. Nemůžeme to posuzovat nebo měřit stejným metrem pro všech 27 členských států. Nemůžeme na to pohlížet eh, jednotně. Ano, z jedné strany chápu, že musíme tady Eh, určitou jednotnost mít, ale musíme také zajistit bezpečnost. A v budoucnu, když bude také eh, probíhat vstup eh, soukromých subjektů na tento trh, tak tam budou, budeme mít různé formy podniků. Takže bychom se měli pomalu připravovat na to, že tyto různé formy tam budou existovat, abychom byli připraveni ve správnou chvíli na to oddělení a ten unbundling mohl proběhnout. Děkuji. Děkuji, pane Kančene. Pan Balčitis, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako předřečníci, já si myslím, že bychom měli přivítat zprávu paní zpravodajky. Všem nám asi jde o tento společný cíl, jak mít co nejrozsáhlejší a nejintegrovanější železniční síť v Evropě a jak eh, udržet pracovní místa v tomto sektoru. Na základě toho bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu, protože hovoří o těch sociálních otázkách. Nicméně s politováním musím říci, že už eh, po několikáté je potřeba říci, že se příliš zaměřuje na otázky konkurenceschopnosti Jde tady také o interpovality, což je v podstatě technické zjednodušení norem a potom jde tady jde o finanční zajištění investic do infrastruktury. To jsou všechno věci, které tady nejsou dostatečně rozpracovány. K regulačnímu orgánu tady bych chtěl varovat před tím, abychom neposilovaly kompetence regulátorů, ale dostatek prostředků pro jejich činnost to samozřejmě ano. A potom možnost poskytovat služby. Rozhodně bychom neměli poskytovatelům bránit ve volném přístupu. A to navržené řešení mi přijde jako silný zásah do vlastnického práva. Měli bychom se zaměřit spíše na odnesrání administrativní zátěže, zvýhodnění prostřednictvím internacionalizace externích nákladů, internalizace externích nákladů by eh, mohlo vést ke znevýhodnění železniční, proto bychom to měli spojit také s diskusí o evropské dálniční známce. Měli bychom upřednostňovat železnici, měli bychom započítávat všechny externí náklady, včetně hluku. Co se týče unbundlingu, tak protikladu k tomu, co říkal kolega Rike, který hovořil o sobectví některých členských států, tak bych chtěl říci, že státy se chovají zodpovědně, restrukturalizovaly, drží se platné legislativy a z toho vykrystalizoval eh, stoprocentní model. Ale nemůžeme pořád restrukturalizovat, jinak ty podniky donutíme k bankrotu. Hlavně bychom se měli postarat o to, aby nedocházelo k diskriminaci. Děkuji vám. A děkuji, pane, co tři minuty. děkuji i já. Bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat paní zpravodajce za výjimečně dobrou zprávu. Vím, jak obtížné to je, nechci opakovat mnohé z toho, co už tady bylo řečeno. Chtěl bych se zaměřit na dvě, tři věci a připomenout něco. Situace, eh, ve které se dnes nacházíme, a proč tedy o tom diskutujeme, je také eh, výsledkem prodlení komise, protože komisi se nepodařilo prosadit a aplikovat první železniční balíček. A proto se teď musíme zabývat toto, tímto přepracováním. Neměl by tady o to, jak někomu dát černého Petra, ale bychom se znovu připomenout, jak důležité je, aby to, co je přijímáno jako legislativa, bylo skutečně prosazováno v praxi a komise to má na starosti jako strážkyně smluv. O tom jsem ale hovořit nechtěl. Od, důležitější je pro mě zmínit se o dvou maličkostech. Byl bych rád, kdybychom o tom hovořili. Jde o můj pozměňovací návrh číslo 36 o poskytování služeb. Pokud se nevyužije právo poskytovat službu po dvou po sobě jdoucích letech, tak by se zase měla tato příležitost uvolnit a měla by dojít k jejímu dalšímu prodeji anebo k postoupení jinému poskytovateli. Myslím, že jeden rok, kdyby tady byla lhuta jednoho roku, tak to by byl příliš krátký prostor časový. A potom jsem chtěl zmínit ještě o jedné věci, na kterou bychom neměli zapomínat, což je pozměňovací eh, návrh 54. Jde o bezpečnostní certifikaci eh, železničních podniků a všechno, co s tím souvisí. A i tady bych chtěl ještě jednou poukázat na to, že v této oblasti bychom se měli zabývat tím, aby bezpečnostní normy byly co nejpřísnější, protože dochází v Evropě k případům, kde se například eh, vydávají Eh, osvědčení k řízení eh, lokomotiv těm, kteří to vůbec neumějí. Takže ještě jednou, že se potřeba tím zabývat a byl bych rád, kdyby se to projevilo v té závěrečné zprávě. Paní Tykal na tři minuty. Děkuji, eh, pane předsedo. Dovolte mi, abych poblahopřála paní zpravodajce k vynikající zprávě. Dovolte mi, abych poukázala na některé prvky, které pokládám za důležité. Za prvé, je tady potřeba nadále investovat do železniční infrastruktury. Nedostatečné investice eh, v některých státech, eh, kde došlo k liberalizaci. Právě tedy ty nedostatečné investice se mimo jiné projevily i v tom, že se pak nezajistila pořádná údržba a tím samozřejmě trpí kvalita služeb. Takže cestující pak dává, upřednostňují jiné druhy dopravy. Zároveň nedostatečné investice pak eh, si vynucují i snižování e, počtu zaměstnanců a tím zase roste nebezpečí nehod. A zároveň si myslím, že je důležité zajistit, aby pracovní podmínky a kvalita e, pracovních sil nebyla negativně ovlivněna liberalizací. Jsem o skutečnou interoperabilitu a jde mi o to, aby bylo jasné, že když cestující se chce dostat z místa A do místa B, pak by měl mít možnost si koupit jízdu ale často je tady potom nutno si nejprve koupit jízdenku do e, místa C, čili z A do C a pak teprve C do B. Proto opravdu potřebujeme interoperabilitu. A poslední bych chtěla zdůraznit toto. I, kdyby, e, I když jsou samozřejmě železniční podniky rovněž dotčeny krizí, Neviděla jsem, že by se železniční podniky ucházely o přístup k finančním prostředkům z Evropské unie, aby řešili tuto krizi. A s tím se obracím i na kolegy a um, také bych ráda věděla, jak budou vypadat v budoucnosti pracovní podmínky pracovníků na železnicích. Děkuji, paní Duan, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. A také chci poděkovat zpravodajkyni za její současnou i budoucí práci. Já bych chtěla zdůraznit několik bodů. Za prvé, jak řekl pan Kramer, hospodářská soutěž v železničním odvětví, to je ideál, který je relativní, protože jsme viděli, že některé podniky byly pohlcovány ještě většími podniky ty úspěšné případy eh, tedy ty případy, které slaví úspěch, to je zvláště silniční doprava. Ale já si myslím, že bychom měli nalézt řešení, pokud budeme chtít ten jednotný trh. Nepotřebujeme k tomu eh, jednotný model, ale jednoho regulátora, který by byl odpovědný, který by odpovídal v rozumných lhůtách na položené otázky. Za druhé, podnik na železnici musí chápat, že potřebuje eh, nejenom tu integraci, že musí eh, se podívat na různé služby, které by se měly oddělit, které by se měly integrovat, aby se tak vyhnout zvýšeným nákladům eh, v budoucnu, jak to vidíme v současné době u železničních podniků za třetí. To je bod, který se týká služeb. To, že podnik odmítne nové klienty, to musí být ospravedlnitelné pouze tehdy, kdy infrastruktura není k dispozici nebo není v takovém eh, dobrém stavu. Ale já si myslím, že návrh komise zachází příliš daleko. Já chápu, že komise měla tu dobrou vůli, že chtěla stanovit určité limity eh, pro požadavky abychom například zabránili monopolu podniků, ale je důležité také zaručit správcům infrastruktury to, aby mohli financovat údržbu i infrastruktur. My jsme viděli, že v některých případech členské státy nemohou financovat infrastruktury eh, podle návrhu komise pomocí přímých nákladů. Já si myslím, že právo na stávku, i když jsem neslyšela celou tu diskusi, tak si myslím, že to právo na stávku tady je a měli bychom ho dodržovat. Neměli bychom pracovat na základě eh, minimálních služeb, ale měli bychom počítat eh, se stávkami, které budou dopředu ohlášeny. Měli bychom pracovat klidně, pragmaticky a oprostit se od veškeré ideologie. Neměli bychom dopustit eh, nepotřebnou integraci pro eh, železniční podniky a Pan... bychom... Promiň, pardon, promiň. Ano, pane předsedo, já se obávám, že moje hlava skončí na gilotině kvůli tomu, že překročím tu dobu, kterou mám k dispozici, protože já asi nestihnu odpovědět na všechno během těch tří nebo pěti minut. Pan předseda říká, že se nemusí mít obavy, že může v klidu odpovídat. Já si myslím, že ta hlavní odpovědnost komise je to, aby fungovala železniční doprava na jednotném trhu tím nejlepším způsobem, aby byla udržitelná a aby také šla ruku v ruce se současnou legislativou. Proto jsme měli dvojí záměr. Za prvé zde byly různé postupy. Um, které eh, pojednávaly o přestupcích, abychom zabránili špatnému uplatňování legislativy členskými státy. A za druhé eh, jsme tady měli ten návrh na pozměnění a úpravu legislativního rámce. A my jsme proto navrhli některé um, změny, které se týkají tří hlavních bodů. Finanční architektura, přístup k službám a také um, regulátor a jeho kompetence. Takže já už, eh, nebo komise tedy eh, řekla svůj postoj na dvo, eh, dvou předchozích zasedání, takže to tady nemusím um, opakovat. Pokud jde o pozměňovací návrhy paní Serakiany, které mimochodem chci poděkovat za tuto výbornou práci, velice kvalitní. Obecně Předložené pozměňovací návrhy se ubírají stejným směrem jako návrh komise a proto je komise s těmito návrhy spokojena. Obecně lze říci, že pokud jde o přístup k službám, pokud jde o poplatky za použití infrastruktury, obecné e, normy, e, slevy pro ETCS, e, eh, slevy pro méně hlučná vozidla, tam s vámi souhlasíme. Samozřejmě se potřebujeme ještě eh, podívat na ten text ve druhém čtení spolu s radou. Ale pokud jde o regulátora, tam mám několik záležitostí. Je zde mnoho pozměňovacích návrhů, které by chtěly změnit znění eh, různých článků. Komise si nemyslí, že je to zásadní, ale také není proti, není proti eh, zcela těmto pozměňovacím návrhům. Za druhé, koordinace a spolupráce evropského regulátora a postupně tedy vytvoření takového subjektu evropského regulátora. Tak já si myslím, že ty pozměňovací návrhy jsou vyvážené a ubírají se správným směrem. Nyní, v současném stavu železničního trhu, nemůžeme ihned vytvořit jednotného evropského regulátora. Mně například se zdá velmi zajímavý návrh pana Tremosy, ale doufám, že rozpočtový orgán, jehož součást tvoří parlament, nám poskytne nezbytné financování pro eh, dalších 50-100 eh, úředníků, abychom eh, mohli takovou práci tedy vykonat. Dále tedy téma koordinace mezi různými evropskými či národními regulátory. Toto téma koordinace je velmi důležité, zvláště pokud jde o e, koridory pro zboží. Parlament nedávno schválil nařízení v tomto smyslu. Také je velmi důležité, aby vnitrostátní regulátoři byli schopni kontrolovat práci uskutečněnou na základě koordinace e, prostřednictvím Net Europe. A dále, třetí bod, který se týká regulátorů a který velmi překvapil komisi a ještě více překvapený jsem po té, co jsem slyšel eh, různé ty eh, prozby eh, tady vážených přítomných poslanců, kteří chtějí mít silného regulátora, kteří chtějí mít správné normy, které budou rychle uplatněny. Takže pokud jde o ten pozastavující efekt, který by se týkal různých stížností u soudu, tak eh, já to vidím tak, že to, co řekne eh, regulátor, musí být eh, uskutečněno i hned. protože pravidlo říká, že když hrozí e, riziko jedné z části, tak e, v tomto případě ano, by to nařízení bylo třeba pozastaveno, ale to je skutečně výjimka, to by neplatilo obecně. Někteří poslanci z pobaltských zemí a z Polska zdůrazňovali ten fakt, že jsou zde e, to různé poplatky Eh, komise to chápe, ale já osobně nevidím eh, spojitost mezi rozchodem kolejí a výší poplatku. Měli bychom eh, hledat řešení. A kromě toho si myslím, že komise by se tomu měla více věnovat, to je pravda. Mnohé problémy, o kterých hm, hovořili poslanci z pobaltských zemí, ty už jsou vyřešeny pomocí tohoto textu, to tam je, ale já jsem připraven bilaterálně s vámi jednat a poskytnout vám odpovědi. Pokud jde o licence a pojištění, rád bych poukázal na pozměňovací návrh 54, kde stojí, že licence železničního provozovatele tak e, tato licence má určitá kritéria, schopnost financování, technické vlastnosti a tak dále. A Předpokládá se, že toto vše ještě bude vázáno na bezpečnostní certifikát. Jaký je vztah mezi licencí a tímto bezpečnostním certifikátem? Samozřejmě tam eh, ten vztah je, ale že nejprve by se měl obdržet bezpečnostní certifikát, který má řadu určitých prvků a až poté tedy licence, to je skutečná překážka pro vstup na trh, protože mnohé železniční podniky, které současně existují, by nemohly fungovat, pokud by toto pravidlo platilo již nyní v současném zákonodárství, takže komise je jasně proti tomu. Pokud jde o pozměňovací návrh číslo 55, tam je požadováno minimální pojištění 100 milionů eur e, za rok a za nehodu, to je maximální krytí. Ve své přípravné práci komise se snažila harmonizovat výši pojistky, kterou požadují železniční provozovatelé, ale my jsme se skutečně museli vzdát, když jsme viděli, jak odlišná je situace v různých členských státech. Takže těch 100 milionů eur ročně jako maximální krytí za nehody, tak si myslíme, že to je velmi eh, vysoká částka, když vezmeme v úvahu současné parametry. A tato pojistka je tedy příliš velká a my si myslíme, že by se z ní mohla stát další překážka pro vstup na trh. Už jsem skoro skončil, ale nyní ještě bych rád pohovořil o e, tom slavném oddělení, unbundling. Takže úplné oddělení mezi infrastrukturou a správcem infrastruktury, tedy a provozovatelem, tak pro komisi, a to neskrývám, to je ten nejjednodušší způsob, abychom zaručili volnou hospodářskou soutěž a e, zabránili e, také nerovnostem. Jsou tam ještě různé jiné možnosti, ale musely by se uplatnit správně. Podle filozofie tedy tohoto přepracování my nechceme v tomto směru nic měnit. Ale je pravda, že komise již řekla i ve svém sdělení, které doprovází to přepracovaný, přepracovaný text a také ve své bílé knize, tam stojí, že v roce 2011 bude navržen nový text, který mm, tedy navrhne nové propojení e, mezi provozovatelem a správcem infrastruktury. Abychom liberalizovali mezinárodní dopravu cestujících, což je další požadavek, který měli někteří poslanci. Proto musíme nejprve schválit toto přepracované znění, což bude první krůček k těm dalším krokem. Pokud jde o pokud jde o stávky, nikdo tady nechce spochybňovat právo na stávku. Je eh, v jednom článku, který tvoří součást jednoho pozměňovacího návrhu, tak tam se hovoří o dlouhodobých smlouvách a nikdo neříká, že musíme mít pravidla pro správu infrastruktur v případě, že zde dojde k mimořádným událostem. Jediné, co tam stojí, je, že v případě stávky, pokud to umožňuje vnitrostátní legislativa, tak může být stanoveno poskytování minimálních služeb. To je jediné, co tam je. A je to velmi obecné a nechává tak na členském státu rozhodnutí, až kam může nebo chce zajít. Ještě poslední bod, pane předsedo, ty akty eh, v přenesené pravomoci. Těmi se zabývá zhruba třetina eh, předložených pozměňovacích návrhů, tedy návrhů, které předložila paní Serakiany. Celá třetina pojednává o tomto. Ale bod 90 říká, že komise může řešit ty eh, prvky, které nejsou základní v textu. Eh, většině případů, kdy komise žádá o tuto kompetenci, o aktiv přenesené pravomoci, tak komise to dělá proto, že předchozí eh, postup komitologie tedy byl přetvořen do aktů v přenesené pravomoci a tato kompetence parlamentu, ta, co byla dříve, tak ta se týkala změn nebo prvků, které nebyly základní nejdůležitější v tom textu. Je to stejná situace jako dříve. Možná, že došlo k některým, tedy několika eh, novým požadavkům o tedy aktu v přenesené pravomoci, ale jedná se skutečně o některé doložky, o menší věci, jinak se ten stav nezměnil, ale aby byl omezen rozsah aktů v přenesené pravomoci, tak jak to požaduje tento dokument, tak to jde proti účinnosti textu a e, také znemožňuje e, rychlé reagování. A další ještě věc, už poslední, parlament by se neměl neměl využívat tedy spolurozhodování, pokud jde o podružné technické různé záležitosti pro um, detailní věci. To je všechno, pane předsedo. Děkuji vám, paní Paskva. Ještě předtím, než dám slovo panu zpravodaji, tak bych chtěl říct několik slov sám za sebe. A na začátek bych chtěl uvést klíčovou věc, to je právo na stávku. Já si myslím, že právo stáhnout pracovní sílu je základní lidské právo a e, nic dalšího k tomu není potřeba dodávat. A to rozhodnutí e, musí být e, doprovozeno nějakým oznámením. Mně se nelíbí to, že některé státy se zavádějí nějakou minimální službu, kterou nelze eliminovat, protože kolikrát je rozsah té minimální služby tak velký, že zajišťuje úplně všechno. A to bychom se měli říci jasně ohledně eh, právo každého člověka eh, stáhnout svou pracovní sílu. Mně se nelíbí ten pojem právo na stávku. Myslím si, že eh, když se podíváme na to, jak probíhala naše diskuse, tak prakticky neplatí ideologické eh, rozhraní nebo ideologické rozdíly, ale spíše ty rozdíly vyplývají z příslušnosti do určitého členského státu. A protože lidé potom mají určitou představu o tom, jak by měly vypadat železniční služby a jak by měl celý systém fungovat. Klíčová otázka je následující je to, umožňování novým podnikům eh, na železniční síť a zajištění rovných eh, podmínek podnikání pro tyto železniční podniky. A příliš dlouho v Evropě eh, jsme umožnili blokování toho přístupu ze strany dominantních provozovatelů. No, s tím souvisí také interoperabilita železničních sítí, protože bez toho to rozhodně nebude fyzicky možné. Ehm, jestli se to eh, má dělat prostřednictvím unbundlingu nebo ne, myslím, že máme jak pozitivní, tak negativní příklady toho. Eh, ve Spojeném království eh, byla provedena privatizace a to byla totální katastrofa, protože většina těch společností potom bankrotovala a stát potom v konečném důsledku zaplatil více z peněz daných poplatníků za železnice, eh, které údajně zprivatizoval, než kdyby byly eh, eh, i nadále státní. Takže ten model bych rozhodně asi neupřednostňoval, ale rozhodně bych asi neupřednostňoval model, podle kterého by ten provozovatel infrastruktury měl být jenom ceřinou společností velkého poskytovatele železničních služeb, jak je tomu v několika členských zemích. Ta nezávislost musí být faktická a musí existovat faktické oddělení jednoho od druhého. Ať už tomu říkáme unbundling nebo něco jiného, je úplně jedno. Ale pokud má být trh konkurenceschopný a mít fungující hospodářskou soutěž, tak nemůžete mít manažera, správce železniční cesty, který sedí ve stejné budově jako jeden z těch eh, poskytovatelů, kteří mezi sebou mají údajně soutěžit o trh. A tím se dostanu k další věci, což je význam železničních regulátorů. V některých zemích eh, je to směšné, protože eh, vůbec vlastně neplní funkci regulátorů. A některé členské státy by se velmi pečlivě měly zamyslet nad tím, co vlastně v praxi zavedli místo toho nezávislého regulátoru, protože to, co se po nich požaduje, je naprosto jasně nezávislý regulátor, který bude transparentní, kde všichni budou vědět, na jak, základě jakých pravidel funguje a že neprojevuje nebo neprokazuje žádné služby dominantním poskytovatelům železničních služeb. Takže to bychom měli prosadit prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů, aby se ta věc pohla ku předu. Myslím, že všem nám jde o to, aby železnice byly úspěšné, a to aspoň říkali všichni. Všichni chceme větší roli železnic, ale neměli bychom podceňovat schopnost železnic nalézt devět důvodů z deseti, proč něco možné není, než ten jeden, eh, který by to umožňoval. Takže musíme dělat všechno pro to, abychom nastartovali eh, správný proces na což možná znamená, že budeme muset spolknout hořkou pilotku národního sobectví a spíše pohlížet na železnici jako na něco evropského, spíš než na čistě národní záležitost. Paní nechce to něco dodat? Grazie, prezidente. Solo per alcuni chiarimenti. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych chtěla vyjasnit několik věcí a kromě toho máme eh, docela málo času ještě k dispozici, takže proto bych poprosila zbytek kolegů, jestli by chtěli ještě další detaily ode mě, tak aby se se mnou spojili. Tak já bych chtěla poděkovat za ten komentář, za vaši podporu. Eh, vy jste řekli, že bez odvahy paní zpravodajky by to nebylo možné vůbec vykonat takovou práci, takže děkuji za tato slova. Dále, eh, pokud jde o transparentnost, pokud jde o správu infrastruktury, pokud jde o náklady, ano, to je správný model, který, kterého bychom se měli držet. Já si uvědomuji, že velká součást dnešní diskuse, a děkuji vám za ní, takže z velké části tato diskuse pojednává o tom, že musí být přijata důležitá rozhodnutí na politické úrovni, které by spadaly do kompetencí parlamentu. A z tohoto důvodu a také jsem si vyslechla to, co řekla pan, tre, řekl pan Tremosa a já nesouhlasím s ním, že musíme čekat na to, co řekne soud. Já si myslím, že my bychom měli eh, to všechno vzít do rukou a přijímat politická rozhodnutí. Neměli bychom čekat jenom na to, co řekne soudní dvůr, ale parlament má tedy povinnost také rozhodovat politicky a měli bychom se věnovat tomuto balíčku. Já si nemyslím, že jsem se věnovala příliš oddělování, tedy unbundlingu, jak někteří říkali. Když se podíváte na můj text, je tam při nejmenším zhruba 10 článků, které pojednávají o e, oddělování, 20 o jednom dalším tématu, ale celkom jejich 120 těch článků, které se zabývají železniční dopravou. Takže já si myslím, že jsem se tomu věnovala hodně, ale mohla jsem také mnohem víc. Takže já jsem trochu vyjasňovala to, eh, abych, abych tedy navázala na to, co řekla komise, abych vysvětlila, co znamená to oddělení. To už bylo i v Bílé knize a já si myslím, že nyní je jednodušší, aby parlament podnikl určité kroky, které by předtím podnikla komise, má tedy nové pravomoci. A já si myslím, že také má smysl brát ohled na zvláštnosti některých zemích. Já Pane Cíle, já jsem se snažila o toto v případě Pobaltí. Já opakuju, já jsem připravena spolupracovat, abychom se snažili dosáhnout toho nejlepšího řešení pro země, které, ano, které jsou odlišné z hlediska železnice. To musíme zohlednit, to je pravda. Pokud jde o pojištění, možná, že problém spočívá v překladu, ale eh, pozměňovací návrh 55 to není maximum, to je minimum. Takže Možná, že bychom si měli ověřit eh, různé jazykové verze, protože eh, z toho, eh, co říkáte, na co se mě ptáte, tak já mám pocit, že vy jste to pochopili jako, jako maximum tu částku, ale to je, mm, to je minimum. Pokud jde o právo na stávku, já také nesouhlasím s tím původním návrhem komise, proto jsem tam zapracovala um, jiné znění. Ale je pravda, že mnohé státy už na úrovni ústavy mají zákony, které eh, tedy zaručují právo na stávku. Takže pokud v tomto přepracovaném znění se budeme zmiňovat o právu na stávku, tak to může vytvořit jistý zmatek. Dále, pokud jde ještě o změnu eh, toho, co řekla komise o stávce, tam s tím tedy souhlasím. Pokud jde o akty v přenesené pravomoci, tak já si myslím, že parlament by měl skutečně rozhodovat, měl by mít tu politickou odvahu. A myslím si, že některé části textu by měly být eh, přeneseny do režimu aktů v přenesené pravomoci, aby text nebyl zavádějící. Já tedy trvám na tomto stanovisku, které jsem se snažila popsat v textu. Děkuji za dobrou vůli eh, mnohých z těch, kteří zde vystoupili, kteří chtějí silnějšího regulátora. Já jsem vám k dispozici a eh, děkuji za každý příspěvek, který by eh, tedy pojednával o tom, jak to učinit. Měl by, měli bychom mít regulátora, který by vzbuzoval důvěru a v tomto smyslu jsem také eh, navrhla některé pozměňovací návrhy. Dále, pokud jde o licence, myslím si, že je vhodné, abychom měli evropskou licenci. V přepracovaném textu bychom mohli dosáhnout politického kompromisu, který by se ubíral tímto směrem. Dále bych navázala na to, co zde bylo řečeno o vnitrostátní dopravě a otevření trhu. Já jsem to zmínila již ve svém úvodu. Já chci velice poděkovat všem, kteří také navázali na to, co řekl pan Groš, ale paní zpravodajka, tedy já jsem si nic nevymyslela, já jsem jenom navázala na to, co již zde padlo v parlamentu. Ráda bych vám připomněla, že v červenci v roce 2010 tento parlament velkou většinou schválil eh, Eh, usnesení, které hovořilo o tom, že musí být otevřen železniční trh pomocí oddělení eh, správce infrastruktury a provozovatele. Takže já jsem si zde nic nevymyslela. Já jsem se tam snažila zapracovat kompromisy, které již pochází z minulosti. A kromě toho jsem se potýkala s touto výzvou, která by zaručila vytvoření transparentního otevřeného trhu a tak, aby byly dodržovány, byla dodržována práva eh, zaměstnanců a mobility aktivita, práva těch, kteří v tomto odvětví pracují. Takže bychom mohli také v tomto směru pracovat a vytvořit určité normy. Britský systém, tak to pro mě není eh, reference. Dokonce bych řekla, že žádný z existujících systémů bychom neměli brát jako eh, referenci a odkazovat na něj, protože my se snažíme vytvořit eh, nový, zcela nový systém abychom měli jednotný železniční prostor na evropské úrovni. Samozřejmě potřebujeme pravidla, normy, která, mm, které musí být jasné, které musí zaručovat transparentnost a které by také zaručovaly kontrolu nad uh, železničním trhem. Pokud jde ještě o um, pozměňovací návrh 36, proč tam stojí ta lhůta jednoho roku? Protože Rada nesouhlasí s těma eh, dvěma léty. Rada trvá na jednom roku. Takže já si myslím, že musíme najít tu politickou odvahu a udělat aspoň něco. Děkuji. Eh, děkuji paní zpravodajce. Vím, že jsme to trochu přetahli, ale je to důležité téma. A pokládala jsem za důležité, aby se mohli všichni vyjádřit. 30. května je lhuta pro pozměňovací návrhu, které budeme posuzovat na červnovém hlasování na dopravním výboru. Hlasovat se bude v červenci ve výboru a na plenárce v září. Děkuji paní zpravodajce a teď se dostáváme k eurovinětě. Spravodajem eh, je pan eh, eh, Alcadra, Drawi a bude to zpráva o jednání mezi do parlamentem, která se konala dnes. Děkuji. Eh, pane předsedo, mám pro vás dobrou zprávu. Totiž na základě mandátu, který jsem dostal, eh, takže já jsem hovořil se stínovými zpravodaji a včera večer jsme dosáhli dohody v trilogu a logicky to ještě musí být potvrzeno na plenárce v červnu. A já bych rovnou chtěl říct, že nikdo nebude spokojený stoprocentně. Ale myslím si, že by to mohlo vést ke kompromisu. Ten text už byl rozdán. Já si myslím, že je to dobrá a vyvážená dohoda. To je můj osobní názor. A podle zásady, že znečišťovatel platí, odvětví dopravy, tak tady máme tu zásadu, kterou jsme tak dlouho požadovali, která je tady konkrétně vyjádřena. Takže já si myslím, že tato směrnice je důležitá. To ještě není tečka za tím procesem. To je důležitý krok, ale není to ještě konec. Ještě máme před sebou mnoho let, jako už to známe z minulosti, abychom se e, sešli, abychom zde hovořili o eurovinětě, abychom byli ambicioznější i v tomto směru. A nyní stručně bych vám rád popsal základ dohody, kterou jsme uzavřeli včera, jaké jsou tedy ty základní body. Logicky, současná infrastruktura tam stále je, ale ty externí náklady do toho mohou být započítány, tedy hluk a znečišťování ovzduší. To, že zácpy nejsou považovány za zvláštní náklad, za nezávislý náklad, to můžeme vyřešit tak, že poskytneme více možností v nákladech na infrastrukturu nebo poplacích za infrastrukturu. Během pěti dnů ročně budeme moci zvýšit náklad o 135 ve srovnání s obvyklým tarifem. To je i postoj rady, i když já jsem chtěl ještě zajít ještě více, protože pět eh, hodin denně eh, zácp, tak to neodpovídá realitě některých regionů, ale ten duch aspoň zůstal zachován, protože by to mohlo být ještě horší. Členské státy, které by chtěly, už mohou začít pracovat v tomto směru na této variantě. Takže je důležité, abychom i toto do modelu zapracovali. Čeho jsme ještě dosáhli? Ještě tam byla otázka toho, aby vše bylo jednodušší pro uživatele. Komise souhlasila s tím, že vypracuje jakýsi manuál pro uživatele, který by byl zveřejněn v každém členském státě, byly by tam tarify, byly by tam lhuty aby tak eh, veřejnost byla eh, lépe informována. A tento manuál by byl neustále aktualizován, aby odpovídal skutečnosti. Pokud jde o horské oblasti, my jsme chtěli, aby bylo možné odlišit ty, řekněme, čistší v uvozovkách kamiony tedy ty kategorie eurokategorie, které nejsou tak znečišťující a ty špinavé v uvozovkách kategorie, abychom tak také odlišili externí náklady a náklady na infrastrukturu. To jsou kategorie eur 0, 1, 2, 3 od roku 2015. A ty příjmy, které by se obdržely pomocí tohoto systému markup, by byly zapracovány rovnou do projektu TNT. Pokud jde o financování obecně, což velice zajímalo výbor pro dopravu, myslím si, že jsme dosáhli vyváženého kompromisu. Protože jsme dosáhli toho, že příjmy se budou investovat do dopravy, aby tak ta doprava byla udržitelnější a budeme mít konkrétní seznam různých oblastí, kde to bude umožněno. Přinejmenším 15 z těchto zdrojů půjdou do sítí TNT. Dále zde máme ještě jiný odstavec, kde se hovoří o transparentnosti. Je důležité, aby členské státy používaly tyto peníze, to je pravda, ale je také velmi důležité, aby e, uživatelé infrastruktur, lidé, kteří tady platí, věděli přesně, kam jdou jejich peníze. My jsme dosáhli velkého pokroku protože členské státy budou muset pravidelně vypracovávat zprávu, kde bude přesně popsáno, kolik toho bylo vybráno a bude to tam přesně rozděleno na položky, na jednotlivé výdaje a tak dále. Co bylo vybráno jako poplatky za infrastrukturu a také e, co bylo vybráno v rámci internalizace vnějších nákladů. Také členské státy budou muset jasně a srozumitelně e, napsat, jakým způsobem čelí svému e, závazku, tedy tomu, že tyto zdroje budou investovat do odvětví dopravy, tedy jak plní tento cíl. Další důležitý prvek je interoperabilita. My chceme zabránit tomu, abychom nakonec měli 26 různých systémů, aby řidiči kamionů poté nakonec nemuseli mít mnoho různých samolepek dálničních známek, když jezdí po Evropě. Ne, my chceme mít jednu jedinou známku. A proto musí být všechny systémy, všechny sítě interoperabilní v celé Evropě. Dále oblast působnosti, eh, zeměpisná oblast je velmi důležitá je zhruba stejná, ta se nemění. Je to síť TNT, ale také různé úseky dálnic, které by doplňovaly síť TNT. E, dále jsme zde hovořili o nosnosti, to bylo polemické téma. Rada by chtěla, aby to bylo flexibilní. Eh, někdo říkal, že by to mělo být zavedeno od 12 tun, další od 3,5 tun a nakonec jsme se dohodli na kompromisu, tak to bude 12 tun. To znamená 3,5 od roku 2012 to už je rozhodnuto. Takže 12 tun, ale také bude záležet na různých podmínkách. Ty podmínky jsou následující. Když část dopravy pojede na, po dalších náhradních cestách, to bude znamenat e, další náklady. Takže my jsme byli flexibilní, ale je důležité, aby členské státy, které budou chtít využít tuto možnost, musí to sdělit komisi a říct, proč zrovna chtějí e, od 12 tun. Tak další kroky. Já jsem říkal, že to není konec celého postupu, to je jenom začátek internalizace externích nákladů a proto my pověřujeme komisi různými úkoly, aby se tak v příštích letech prostudovala možnost dalších eh, způsobů dopravy, které mohou být integrovány do tohoto systému. Možná, že bychom mohli přidat sem další externí náklady. Tak to je zhruba všechno, ale jednali jsme o tom skutečně velice dlouho. Komise souhlasí s tím, že to musí být provedeno během čtyř let a během 12 měsíců musí být připraveny všechny zprávy, které budou uvádět, jaké normy musí být přijaty, aby byly internalizovány externí náklady. Bude tam eh, tabulka s dalšími eh, možnostmi dopravních eh, prostředků. <coughs> Dále. Je to skutečně technická diskuse a diskuse mezi institucemi, mezi parlamentem a radou aby členské státy mohly uplatnit tuto legislativu správným způsobem. My jsme nakonec našli jedno řešení, které by spočívalo v prohlášení, společném prohlášení Rady a parlamentu. A myslíme si, že by to bylo dostačující pro to, abychom vytvořili v tomto směru precedens. Takže, pane předsedo, já jsem se snažil během několika minut schrnout ducha toho, o čem jsme včera hovořili. A já radím, abychom toto téma podpořili a abychom na plenárce podpořili tento kompromis. Děkuji. Velice děkuji za tuto komplexní zprávu. Pan Gross, bude, eh, pan Gross, každý bude mít tři minuty. Pan Gross. Děkuji kolegyně Wortmann-Koli na jiném trialogu a proto bych vám chtěl jménem EPP říci, takže děkuji panu zpravodajovi. Upřímně řečeno jsem spokojený s výsledkem, protože určitě to není jednoduché u takto složité záležitosti zohlednit ty odlehlé regiony, ty různé citlivé, znevýhodněné regiony, velké státy, malé státy a tak dále. Princip internalizace, internacionalizace těchto poplatků Nicméně ještě tady jsou některá nevyřešená místa, ale i tak je možné být eh, spokojen s výsledkem. To, co ještě před dvěma lety vypadalo nesplnitelné, je teď konečně možné a to je podle mě nejdůležitější. Pro nás byly důležité tři věci. Interoperabilita, earmarking, tedy vyčlenování a potom to, aby variace poplatků nešly příliš vysoko nebo příliš nízko. A myslím si, že toho všech těchto třech cílů bylo dosaženo ne možno do té míry, které, ve kterou jsme doufali. Interoperabilita nám přijde jako samozřejmost. U rády to je pomalejší earmarking. Možná, že tady je to mini earmarking, ale je to první krok správným směrem. Zítra to může jít o něco dál, co se týče těch typů Euro 3. Tady má stanovené nové datum. Takže podle mě je to dobré kompromisní řešení. A byla by škoda, kdyby například ve srovnání, co jsme měli v roce 2008, jsme nešli tak daleko, protože dvě a půl tony mi přijde jako dobrá hodnota. Možná, že u některých zemí by mohly mít výjimky a potom porozumění, ale Myslím si, že jednotnější by byla lepší. A ještě úplně poslední poznámka. Korelační tabulky. Neměli bychom vytvářet něco nového, měli bychom vyslat jasný signál směrem na radu. Chceme jasné provádění z rozhodnutí, která přijímáme, ale pokud tady mají to nějaké menší změny, tak bychom je měli využít proto, abychom jednání ukončili co nejdříve a dovedli ke zdárnému konci a zbytečně nepřistupovali k nějakému dohodovacímu řízení. Takže výsledek je dobrý. My ho jako APP e můžeme podpořit a děkuji všem, kteří se to účastnili za jejich práci. Mr. Sturks, three minutes, please. Děkuji, děkuji pane předseda. Matěj Groš už to vyjádřil velmi jasně Němčině. Co můžeme dělat, když eh, Víme, že eh, rada by se raději obešla bez toho opatření. Jak přece jenom eh, můžeme prosadit některé hlavní věci, o které jde parlamentu? nám šlo hlavně o to, aby se tam řeklo Member States shall. A, a každý, s každým, kdo způsobí ten zácpo, by měl být nakládáno stejným způsobem. Pak je tady něco earmarkingu v textu, ale rada říká, že vůbec o tom nechce mluvit ale teď se tady objevuje should, což je eh, slabší eh, formulace než ta, kterou jsme chtěli. Ale pořád probíhá diskuse. Co konkrétně eh, se bude dělat, jaké akce se podniknou za ty peníze, které se potom vyberou z těchto externích nákladů. Pak interoperabilita, to je velice důležité. Je to velice důležité mimochodem pro vnitřní trh, protože nedáme-li si pozor, pak členské státy budou budovat různé systémy. Proto je třeba teď zejména dobře nastavit zásadu. Představte si, kdybychom to neudělali. Pak všechny další věci, které jsou i v Bílé knize komise, by se nedaly dále dovést. Nešla by internalizace externích nákladů například nebo transparentnost vůči ostatním druhům dopravy. Zase platí to tež. Zase bez internalizace by to nešlo. Takže výsledek trialogu je teprve počátkem další diskuse. Myslím si, že v nadcházejících letech budou tady návrhy týkající se internalizace externích nákladů, bude se to týkat silničních eh, dopravy i ostatních druhů dopravy. Já už jsem předtím říkal eh, panu zpravodaj, že to nebude určitě jednoduché. Eh, co se týká naší skupiny, já se budu snažit to tam obhajovat. Děkuji. Eh, určitě nemáme nikoho lepšího, než jste vy, kdo by se mohl pokusit přesvědčit liberály. Prosím, paní Lichtenberger. Děkuji. Já nejsem až tak optimistická po tom trialogu jako vy. Každý, kdo čekal, že přeprava zboží na silnicích konečně začne eh, být udržitelná, musí být zklamán touto zprávou kolega říkal, že jsme se ničeho nebáli, nebo od ničeho jsme neustupovali, ale moc daleko jsme se také nedostali. Protože porovnání s předchozí situací ten posun není že nějak velký. Tož není chyba zpravodaje, to chci předeslat. Ale myslím, že to je výsledek velmi tvrdého lobování na radě. A jsou to hlavně vlády, které nechtějí nijak omezit eh, přepravu zboží na silnicích a nechtějí přispívat na udržitelný rozvoj a brání to do, eh, do posledního dechu. Ale my bychom se proti tomu měli sami bránit a měli bychom požadovat začlenění kamionu Kolikrát jsou kamiony zastaralé, produkují emise, eh, předpisy týkající se tonáže vždycky eh, se odvíjejí od přání největšího členského státu, tedy Německa, a tak dále, a tak dále. V podstatě je potřeba konstatovat, že rada popírá eh, svůj eh, vlastní cíl a v podstatě vylučuje eh, přijetí nějaké rozumné a udržitelné politiky. To je jediný závěr, ke kterému je možné dospět. Jedna věc je jasná, této formě bude velmi obtížné eh, vůbec dosáhnout toho, aby nějaký stát něco implementoval. A nějaký velký výsledek to rozhodně není, takže ten spor bude dále pokračovat. to, co musíme brát na vědomí, je zklamání lidí, kteří možná doufali, že na evropské úrovni se bude přihlížet k tomu, co eh, mnozí, o čem mnozí tak rádi hovoří, tedy udržitelný rozvoj a zdravý životní eh, styl a čisté životní prostředí, že to konečně bude někdo brát seriózně, ale tato naděje nebyla rozhodně naplněna. A to je možné přisoudit radě, nebo vinu za to je možné přisoudit radě a měli bychom to také jasně říci. Pro mě je to velký úder evropské myšlence. Děkuji, pan Zíle. Tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Skupina ECR jako taková je spokojena s tímto kompromisem. Jak víte, my jsme nepředložili žádné vlastní pozměňovací návrhy, protože víme, jak těžké bylo dosáhnout tohoto kompromisu. v jednáních s radou. A kdybychom teď šli do hřovacího řízení, tak by, si myslím, eh, tak by ten výsledek byl ještě horší, anebo by nebyl vůbec žádný. Já eh, Saidovi. Odvedl skvělou práci a hlavně to earmarking tam předtím vůbec nebylo zmiňováno, teď tam je. Rada nám vyšla vstříc a tím jsme dosáhli aspoň něčeho. Myslím, že ten odkaz na evropskou dálničního známku, na znečištění, na hluk, to jsou všechno dobrovolné věci, což není úplně špatně. To, co mě více vadí, je to, že poplatky za využívání infrastruktury například v Lotyšsku vůbec nebyly zavedeny. Přes nás projíždí hodně tranzitu, například do Ruska. A v podstatě se tím ukazuje slabost našich vlád stanovovat eh, výši poplatků za využívání infrastruktury. Nebo vůbec si účtovat za znečišťování ovzduší například. A lidé, kteří žijí u těch eh, velkých komunikací, kolem, po kterých jezdí eh, spousta kamionů, které tam například stojí, to, pak potom, ty to potom musí snášet. Takže je jasné, že řidiči kamionů také mají velmi nepříjemnou práci, i nebezpečnou a mají to na má to na starosti naše vláda. Takže ještě jednou děkuji Sajdovi a myslím, že výsledkem může být spokojení. Sí, gracias, presidente. Ano, děkuji, pane předsedo. Já už dopředu chci říct, že pan Al-Khadraoui splnil svoji povinnost a splnil ji dobře, protože měl za úkol hájit postoj většiny. Ani já, ani moje země nepatříme do většiny, jsme disidenti. Takže proto eh, určitě jsme jistým způsobem zklamáni, ale chceme být loajální. Děláme zde eh, určité, eh, určitou, máme zde určitou snahu, my jsme hlasovali místo proti, tak jsme se zdrželi na posledním eh, zasedání a chápu, že je těžké nalézt dohodu, protože to není jenom problém lobby, ale je problém ten, že členské státy, a za to není nutné se stydět, mají různé zájmy, protože si myslí, že něco je třeba poškodí a něco jim pomůže. Nejedná se jenom o to, jestli jsme proti nebo pro udržitelnost, ale spíše se musíme podívat na to, kdo platí a kdo vybírá ty poplatky. Já jsem velice jednoduchý člověk, říkám věci rovnou. A ty krásné řeči, to je moc hezké, ale realita je jiná. Já si myslím, že rada i parlament se skutečně snažili eh, dohodnout se a že ta dohoda trilogu je docela vyvážená v rámci možného tedy. My si pozorně prostudujeme tuto dohodu a já si myslím, že eh, paní Charagui už dál nemohla zajít, že skutečně udělala dobrou práci, my jsme spokojeni se vším. Zatím ale prostudujeme si to a budeme se snažit eh, být eh, tedy trpěliví a být plní porozumění. I když jsme disidenti, tak každopádně my nechceme brzdit tu dohodu, která půjde ve prospěch Evropské unie. Takže my si detailně všechno prostudujeme. Eh, já se podívám na to také, jaké jsou zájmy mé země a dalších zemí, které se nazývají tedy periferickými, okrajovými zeměmi, aby si nemysleli, že ta euroviněta je takový všelek, který tedy zahojí všechny rány, jak bylo v Donu Kichotovi. To není žádná výčitka. Já pouze chci říci, že ne, že bychom se nepohnuli z místa, možná jsme trošičku blíž eh, toho, eh, čeho chceme dosáhnout. Děkuji. Děkuji, pan Leichfried. Děkuji, pane předsedo. Dvě věci, o kterých si se chtěl zmínit. Za prvé, chtěl bych eh, velmi upřímně poděkovat panu zpravodajovi za to, čeho dosáhl nesystem, tak s obsahem o tom můžeme diskutovat, ale spíše tím chci říct, že už dlouho bojujeme za tuto úpravu a myslím si, že eh, teprve po tomto přijetí bude možné přesunout část eh, přepravu náklady na železnici. To je hlavní cíl, ten bychom měli vždycky na paměti. Je také potřeba si uvědomovat, že v dopravní politice to není ani komise, ani rada, a rozhodně to není ani Evropský parlament, eh, které eh, mm, by měly většinu, která by mohla prosadit přeložení přepravy zboží na železnici, ale i přesto se mnohé podařilo. panu Paskalovi bych chtěl říci, protože si myslí, že bychom neměli se na to dělat tak povrchně, musíme říci, že ty nejdůležitější věci byly už v prvním čtení. Měli bychom ale být upřímní když dnes diskutujeme o tom, že u železnice je normální, aby se během tří let plně internalizovaly externí náklady, a potom hovoříme o tom, že by například eh, kamiony měly platit 10%, tak v té naší diskusi něco není eh, správného. Tak potom znamená, že nechceme, aby došlo k přeložení dopravy na železnice. Paní Meissner, byste to zvládla za dvě hodiny, tak by eh, jste, tak bych byl hrozně rád. Tohle je prostě hrozné, pořád se jenom hlásit víc a víc, to je prostě pohroma všech předsedů. Ano, budu se snažit, abych nebyla vaší noční můrou a vyřídím to rychle. Podle mě je tady důležité říci, že se toho hodně eh, nepodařilo prosadit, přestože pan Kladrávý eh, využil veškerých svých diplomatických schopností, ale minimálně jsme teď otevřeli dveře. Internalizace externích nákladů jinak ale uspokojivé není, podle mě to taky není dobře. Že všichni jsme bojovali za účelovou vazbu prostředků, za to earmarking. A teď je ten výsledek ne úplně e, e, značný. Takže je to trochu škoda, ale i tak je to minikrok a já respektuji práci pana zpravodaje. Pan zaseda na dvě minuty. Velice děkuji, pane předsedo, že jste mi přece jenom dal slovo, i když jsem se přihlásil s trošičku opožděně. A důvodem, proč jsem se eh, hlásil předtím, že jsem nejprve vyslechl, co říkali předřežnice. Já náhodou znám docela dobře automobilový odvětví a když to poslouchám, když se tady hovoří o ambiciozních cílech eh, v silniční dopravě, tak se někdy zapomíná na to, že toto odvětví představuje stovky tisíc pracovních míst, že to jsou lidé, kteří tam pracují a každé další břemeno pro majitelů dopravních firm mimochodem představuje další tisíce lidí, kteří ztratí práci, protože už dnes dopravní odvětví je eh, na prahu limitu, eh, kdy ještě se vyplácí. Já to znám opravdu dobře. A jak říkáte, paní Lichtenbergová, vy říkáte, že jezdí staré nákladáky, protože majitele nemají na to, aby si koupili nové. Oni už dnes jen tak tak, že vycházejí. A pokud chcete opravdu eh, bránit tyto, toto dopravní odvětví, pak skutečně je třeba se snažit, aby nebyly stovky tisíc nových eh, nezaměstnaných. Nejedná se o to, že by snad majitele měli někde v kapse nebo na účtech obrovské peníze. Ne, oni se prostě dnes brání. Brání se, protože jinak budou muset říct lidem, kteří v nich pracují, tak od zítřka už nemáte plat a musíte se hledat novou práci. Můžeme říct že opravdu máme ambiciozní cíle, musíme hovořit o nových normách, můžeme nutit majitele, aby si kupovali nové nákladáky, další tlumiče, další nová zrcátka, ale cokoliv. Ale já znám majitele dopravních firm, kteří nevydělali ani euro už tři roky. A jsou to firmy, které fungují jenom proto, že si pořád berou úvěry, aby nemuseli propouštět. Takže musíme si říct, že člověk je nejdůležitější eh, v Evropské unii. A měli bychom myslet na to, že i řidiči kamionů jsou lidé. Pan Kramer. V Německu bylo provedeno šetření s tím, že vlastně nejsou započítány klimatické náklady do provozu osobních vozů a například eh, nákladní vůz 60krát způsobuje 60krát větší eh, škodu než osobní vůz. A když teď se hovoří o 10%, tak to znamená, že eh, zbytek zaplatí daňový poplatník a to je neakceptovatelné. Proč dotujeme eh, provoz eh, nákladních vozů? A teď eh, k tomu, co říkal náš polský kolega. Určitě tady jsou pracovní místa, ale od roku 90 vyřadilo 25% z železniční sítě, to znamená také 25% pracovních míst, tak proč o tom nehovoříte? A přitom podporuje železnice, mohla Polsko podpořit železnice eh, státními dotacemi a zachovat železniční místa. A o tom nikdo nemluví. Ale já z toho nechci výjímat ani Německo. I Německo 17% eh, železniční sítě vyřadilo a o 100 tisíce snížilo počet pracovníků. A tak to je v celé Evropě. Kdo chce chránit pracovní místa, tak by se měl zabývat i tím, co probíhá na železnici a neměl by se jenom bavit o silniční dopravě, protože jinak je to strašně nesociální. Dobře, eh, pane Pascarelli, můžeme se vrátit znovu k eurovinětě. Takže prosím, eh, pan Kascharel, ale komise by možná něco k tomu dohodla. Velice málo. Velmi málo, pane předsedo. Mm, komise mm, je spokojená s výsledkem. Mm, děkuje zpravodaji za eh, jeho skvělou práci. Text je vyvážený, eh, byla to těžká syntéza, sladění různých stanovisek, těch bylo tolik, kolik je členských států, včetně toho, kolik je politických skupin v Evropském parlamentu. Je pravda, že Eh, nedosahuje očekávání nebo přání komise na začátku, ale jinak bych řekl, že a jsou tady také někteří poslanci, kteří vyslovili kritiku eh, tohoto textu, ale já si myslím, že ta sklenice je více než z poloviny plná. Eh, došlo tady k vyslovení jednoho důležitého principu, tedy že dopravní politika na evropské úrovni již může internalizovat externí náklady. To je také obsaženo v Bílé knize, kterou komise prezentovala před několika měsíci. Je to ta páka, která by měla umožnit eh, obecnější aplikaci této zásady ve všech způsobech dopravy. Potom tady jde o to mm, účelové vázání prostředků, earmarking. Eh, bylo by samozřejmě Dobře, kdybychom se drželi toho znění z našeho textu roku 2006, to bylo rozpracovanější, dále tady jeden článek, který uh, hovoří o tom, jak mají být přidělovány prostředky nebo rozdělovány příjmy. S tím, že minimálně 15 příjmu eh, by mělo jít, stejně jako výnosu z mítného by mělo jít na transevropské sítě. A bez toho, abychom zasahovali do samozřejmě daňové suverenity členských států, což je věc, eh, eh, na které lpí rada, je tady silný požadavek nebo silná povinnost na to, aby eh, byla veřejnost informována, aby byla informována i komise a ostatní české státy, veřejnost obecně, o tom, jaké jsou příjmy smítného a aby jak se využívají ty prostředky v dopravní politice. Potom je tady celá řada podrobností, o kterých hovořil pan zpravodaj. Komise slíbila, že připraví manuál o rozdílech eh, všech těch poplatků. Je potřeba nalézt rovnováhu mezi tím, čemu říkáme pobítky pro obnovu vozového parku a e, úlevy nebo slevy e, pro nové vozy a penalizace za nejvíce znečišťující vozy. Dále je tady skutečná povinnost tedy vyčlenovat prostředky pro určité aspekty pro určité modely tedy. Ale jinak bych chtěl ještě zopakovat, že to je práce, která která dále probíhá, která se bude ještě měnit. Začali jsme v roce 93. Ten současný text má původ v roce 2006, my jsme to připravili zprávu v roce 2008, rozhodnutí bude v roce 2011 Příští rok tomu přijde další zpráva komise, příští rok, potom možná to bude doprovázeno za čtyři roky dalším legislativním návrhem. Je to sektor, kde se postupuje krok po kroku, protože to je politicky velmi složitá věc a je to také sektor, eh, ve kterém postupně dosahujeme určitého pokroku, takže je na to potřeba se dívat eh, v dalším období, než jenom eh, z titulu dálniční známky. Já doufám, že to rozhodnutí parlamentu 8. června bude kladné, protože pokud tomu tak bude, tak se tím otevře cesta k skutečné internalizaci externích nákladů, eh, nejenom na železnici, ale v jiných způsobech dopravy. A já si myslím, že to je projev skutečně udržitelné dopravní politiky, která zachovává mobilitu, bojuje proti zácpám, snižuje emise a spotřebu energii. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Pascarele. Já úplně s vámi možná nesouhlasím, že ta sklenička je více na polovinu plná. Beru to, že není úplně prázdná, ale myslím si, že v ní je možná spíš tolik, kolik se leje destilátu než piva. Ale každopádně, jak víte, já velice věřím, že procento něčeho je lepší než 100% ničeho. A určitě to je ta situace, s kterou jsme tady měli co dělat. E, zeptám se zpravodaje, jestli chce ještě něco velice stručně říci e, protože ještě čekáme na e, další kontraverzní téma, které se týká úmluvy o tekutinách a galech. Jednu minutu možná radši jenom. Uh dat ik de collega's wil danken voor hun tussenkomsten. Tak, dvě minuty. Já bych chtěl poděkovat kolegům za jejich eh, příspěvky, eh, za jejich podporu. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout určitého pozitivního výsledku v jednáních s radou. Rada měla také velmi slabou většinu. Myslím, že jsme dosáhli maximum možného. A ještě jednu věc k tomu eh, vázání prostředků. Komise říká, že to je více, než se očekávalo, ale 15 příjmů by teď mělo jít na transevropské sítě a já mohu pouze konstatovat, že to je více, než Eh, ten podíl externích nákladů. A když to sečteme, tak tím podle mě to eh, dostaneme částku, která bude více než 15%, takže veškeré externí náklady plus ty příjmy by tedy měly výrazně přispět k, rozvoje, k rozvoji současné sítě takže je to rozhodně lepší než eh, současný systém. A kromě toho je tady povinnost transparentnosti, která povede k tomu, že skutečně vznikne nějaká národní debata o těchto otázkách, kterou jsme dosud ještě neměli. A na závěr chci říct, že to je eh, důležitý krok správným směrem, samozřejmě to není konečný krok, to všichni víme, ale vzhledem ke kontextu, ve kterém se pohybujeme, si myslím, že to je skvělý výsledek a ještě jednou vám děkuji všem za podporu a za vaši práci. Okay. Dobře, tak já bych se chtěl přidat k výrazům poděkování na adresu eh, zpravodaje a stínových zpravodajů za jejich práci. Děkujeme také sekretariátu. Eh, je to Opravdu těžká složka v Evropském parlamentu a doufejme, promiňte, eh, pro dopravní výbor je to takže pak, až pak to přijde do výboru ITRE, ale takhle to dopadá, když se člověk nechová dobře. Takže jdou pryč do výboru ITRE, ale děkujeme jim za jejich práci a chci jenom připomenout, že se hlasovat bude 7. června v úterý. Děkuji všem. E, opravdu velice těžká věc, těžká jednání. Zvláštní poděkování patří zpravodaje a stínovým zpravodajům. Dostáváme se k dalšímu bodu, kterým je výměna názoru k otázkám letecké bezpečnosti s komisí. Poprosím pana Rojta, aby sem přišel, protože e, to je pak snadný terč na trefování. A můžeme Eh, tedy určitě tady budeme mít velmi živou diskusi. Great, thanks. Okay, so, Mr. Reuter, Dobře. what have you got to tell us? Co, má, co pro nás máte? Eh, prosím eh, členy výboru, aby zachovali klid. Pane předsedo, velice děkuji a především chci říci, jak eh, jsem rád, že jsem tady, zejména po eh, tak úspěšném vyjednávání o eurovinětě. Nicméně moje téma je samozřejmě obtížnější a rád bych vás informoval o tom, eh, jak se teď stojíme s otázkou tekutin. Prosím, klidně dál. Já bych chtěl vás informovat o záležitosti tekutin. Už jsem měl takovou příležitost, myslím si, že většina z vás o tom byla informovaná, e, že už jsme o tom jednali dvakrát s koordinátory, bylo to 3. května a 10. května, ale um, představa byla taková, že já nebo lic, eh, komise by tady měla být nezastoupená, mohla informovat celý výbor. Chci nejprve vyřídit omluvy od místo předsedy Kalase, který by velice rád sám řekl, o čem jsem s ním včera hovořil. On rád by sem byl osobně přišel, ale momentálně eh, pracuje na věci, kterou také oceníte, protože s kolegiem komisařů vyjednává další víceletou finanční perspektivu a vzhledem k tomu nemůže být zde. Proto mě požádal, abych ho zastoupil. Takže jak si věci stojí? Víte, že komise právě den před 29. dubnem přišla s doporučením na adresu členských států, aby odložili zavedení uvolnění kontrol tekutiny ehm, duty free eh, nakoupených eh, v členských státech Ehm, ale proč jsme to udělali? Udělali jsme to proto, že bylo, se stalo absolutně jasným v posledních týdnech před koncem dubna, že mnoho členských států by ne, tuto věc nerealizovalo Eh, jak jsme to spočítali, bylo to víc než polovina členských států. Je to eh, velmi deprimující situace, protože, jak si všichni pamatujete, my jsme o tom tady společně hovořili. Mluvili jsme o tom, že komise eh, by měla vytrvat co do zavedení uvolnění kontrol tekutin, protože jsme měli představu, že jenom několik by eh, nakonec postupovalo proti tomu zákonu, o kterém se měl hlasovat. Nakonec ale jsme zjistili, že jsme konfrontováni asi 15 členskými státy. A přitom jenom těsně eh, předtím, než měl tento předpis v platnost. Vy sami jste žádali o konzultace, co se týče bezpečnostních kontrol tekutin dovážených z třetích států. Za pana, jménem pana Kalasej jsem eh, se spojil s vaším předsedou a ten řekl, že po několik dní nebo několik týdnů bychom mohli možná zvažovat eh, takový odklad, čili že ten odklad by mohl trvat jen několik týdnů a my se vás snažíme celou dobu o tom informovat. Takže jak to dnes vypadá? Za prvé, poté, když jsme dostali oznámení ze Spojených států, Okamžitě eh, jsme požádali vyjednavače ze Spojených států, aby přijeli eh, k, mm, do Bruselu, aby eh, nás informovali o tom, jaké další bezpečnostní opatření by Spojené státy požadovaly, pokud my bychom naopak naše předpisy Eh, zmírnili. My jsme to udělali 4. května. Bohužel diskuse, eh, které se odehrály, nás to přivedly do takové situace 6. května, že dohoda nebyla přijatelná z bezpečnostních důvodů, která předtím byla v zásadě dojednána. Tak nám to řekl Washington a zejména to bylo spojeno i s bezpečnostní situací po eh, smrti Ben Ládena. Takže 11. a 12. května jsme o situaci jednali s členskými státy a z devíti členských států, které byly připraveny eh, zavést zmírněné kontroly eh, tekutin před koncem dubna, Teď, jak se zdá, pouze dva nebo tři jsou ochotny tak odčinit, pokud eh, by zároveň museli uplatnit eh, velice přísná opatření u transatlantických letů, což nás dostalo do poměrně obtížné situace. Na jedné straně 26, 25, 24 členských států které by pravděpodobně využili to, čemu vy říkáte let out eh, clause, což je taková doložka v nařízení, která umožňuje, aby každý členský stát uplatnil, aby kterýkoliv členský stát uplatnil přísnější opatření. Samozřejmě mohli jsme si trošičku vyzkoušet, eh, jestli to jsou opravdu ta přísnější opatření, s těmi, jaká by to byla přísnější opatření u těch 24 členských států. Ale i s ohledem na současnou bezpečnostní situaci by to bylo značně obtížné. obtížné. Proto jsme interně v komisi, tedy místo předseda Kalas, dospěl k závěru, že pravděpodobně se musíme snažit co nejvíc vytěžit z této špat, nepříznivé situace a snažit se ji naopak využít k tomu, abychom se lépe připravili abychom lépe se zaměřili na ten hlavní cíl a to je zrušení kontrol tekutin eh, o což by nám šlo, eh, což by mělo být od roku 2013. Chtěli bychom vám tudíž navrhnout toto, abychom eh, změnili současná pravidla aby se to, co v současné době je povinností, se přetvořilo tak, aby bylo možné i zmírnit ehm, pravidla u bezcelně dovážených tekutin eh, z třetích států a abychom z té povinnosti udělali právo pro členské státy tak činit aby tady měli možnost volby. Zda si tak přeji činit nebo ne. A mohou tedy použít opt-out, ale mohou opt-in. Mohou se tedy rozhodnout nyní pro ten volnější režim, zejména ty třeba, kam, kde není tolik transatlantických letů, nebo kdo investoval do zařízení a chce ho provozovat, nebo kdo ho chce vyzkoušet, tak prosím, budou mít toto možnost. Ale v zásadě jde o to, aby do roku 2013 opravdu se úplně zrušily tyto kontroly tekutin. Asi mi řeknete, a kdo nám zaručí, že se nedostaneme do přesně stejné situace v roce 2013, v jaké se nacházíme teď? Veliká velká pravda, říká pan předseda. A jediné, co vám na to mohu říci, je tolik. My jsme se poučili z toho, Eh, s čím, co, co jsme teď zažili. A eh, místo důvěr, důvěry můžeme zatím tedy kontrolovat. Čili v zásadě my navrhujeme tolik. Abychom se tedy zaměřili na tu lhůtu roku 2013 a abychom vypravi, vy, vy rychle udělali pracovní skupinu, spolu s členskými státy, kde by bylo také od, e, zastoupené odvětví, které vyrábí e, zařízení pro kontrolu tekutin aby tam byly také letiště a letecké společnosti, ale rádi bychom do toho zapojili také vás a chtěli bychom vás pravidelně informovat o tom, jak se rozvíjí cesta e, tomu úplnému zrušení eh, kontrol eh, v roce 2013, tak abychom najednou eh, pár dní všeho všude předtím, než má začít platit předpis, se nedostali ne, do takovéto situace, abychom nebyli konfrontováni s tou situací, aby předtím se říkalo, dobře, většina členských států to udělá, jenom trochu zaostávají, někde ještě nebyly eh, státní zakázky, čili aby zase nás nezaskočila skutečnost. Chtěli bychom vytvořit pracovní skupinu a trvale vás informovat, tak aby se zajistilo, že ten termín 2013 opravdu bude platit. Pak ještě musíme udělat další věc. Musíme totiž E, se popsat o to, aby nás nečekalo zase transatlantické přeskvapení. Proto e, nastolíme e, tuto otázku v kontextu výboru Open Skies. Ten se, se setká teď v červnu a budeme usilovat o společné EU-USA prohlášení k termínu 2013, tím, abychom společně pracovali na tom, aby bylo možné zrušit tyto kontroly do roku 2013. Určitě tohle všechno je zásadně důležité. A určitě máte pravdu, když mě budete kritizovat a budete, řeknete mi, že už jsme měli o tomhle myslet, na tohle myslet v roce 2011. Myslím si ale, že nemá smysl teď rušit eh, termín 2013. Ale musíme se tím znovu zabývat, musíme se eh, k tomu, posta, tomu postavit eh, v roce 2012 asi, abychom pak viděli, zda to opravdu je možné ale v každém případě o tohle se budeme snažit. Já nejsem některak hrdý na tu situaci, do které jsme se momentálně dostali, naopak já e, jsem s toho tím velmi deprimovaný a nešťastný je i pan místo předseda Kalas také jsme velice nespokojení, protože jsme nebyli informováni členskými státy, nebyli jsme příslušným způsobem upozorněni ani ze strany našich transatlantických partnerů a musíme tedy mít jistotu, že teď zavedeme takový mechanismus, který zaručí, že takovéto eh, informace tady budou a že všechno tedy tady bude v pořádku k té příští velké lhutě k tomu termínu. To je všechno, určitě bude mnoho otázek. Děkuji a dám každému poslanci dispozici jenom tři minuty a tím pádem bude ještě možné poskytnout také deset minut na eh, odpověď. Pan, eh, teď sečte seznam řečníků. Dobře, a pak i já se na konci také vyjádřím, jenom abych tedy přidal tu třešničku na dort. Pan Groš, tři minuty. Also wir hatten schon Gelegenheit, darüber zu sprechen, aber Sie sind nicht zu beneiden in der Position. Mir wäre es lieber gewesen, wenn der Rat da vorne sitzt. Už jsme o tom měli příležitost hovořit v minulosti. Otázkou je postoj rady. Budeme se muset eh, určité věci vyjasnit. Naši analýzu sdílím z části. Přičemž my eh, parlamentu jsme to začali usilovat, nicméně Francie se zareagovala tím, co budou dělat ostatní, když se to zruší. A já si myslím, že by to byl precedent, který by znamenal, že rada nedělá to, k čemu se zavázala. My jsme nechali ještě otevřené dveře, abychom zajistili bezpečnost a musíme radě jasně říci, že si rozhodně nemyslím, že to je otázka bezpečnosti, ale eh, je to spíše projevem toho, že nikdo nechce investovat do těchto věcí. Pokud je o bezpečnost na letištích, tak kdo za to má platit? A to je pro mě důležitější než celá diskuse. A za druhé, je to nefér vůči nám, je to i nefér vůči cestujícím, protože eh, na examen nikdo nedbá za třetí. To není eh, fér vůči těm letištím, které již do těchto věcí investovaly. A měli bychom zabránit tomu, aby to postavení některých bylo tak nevyrovnané. I tak chceme dále pracovat na kompromisu. Ten kompromis by měl spočívat v tom například, že nebude mít žádný opt-out. Protože se to zneužívá, to jsme, to jsme byli svědky, za druhé. Musíme se vyhnout eh, jakémukoliv stanovování technologií musí být technologicky neutrální, protože kolikrát se něco stanoví a potom zjistíme, že technologie se vyvíjí a že už to není pravda. na třetí, co se týče dohod ze třetí země, tedy zejména se Spojenými státy, tak tady musí platit stejné povinnosti. Nemám nic proti tomu, aby rok 2017 tady byl jako jedna možnost, ale aby v roce 2012 jsme měli možnost se všemi partnery, včetně Spojených států, se kterými máme dohody, se rozhodnout o tom, jak budeme postupovat po roce 2013. Dnes bychom o tom rozhodovat neměli, protože tím bychom mm, Eh, spochybňovali jak bezpečnost nebo technologii, nebo eh, by to bylo možné spochybnit stejnými argumenty jako v roce 2011. Takže stanovme 2012 jako termín, do kde se musí všichni partneři domluvit na roce 2013. Děkuji, pane Quadrávi. Uh, eh, ehm, wel, als coördinator heb jako koordinátor už jsem měl příležitost o tom hovořit za zavřenými dveřmi. Teď je to po druhé, kdy se to odkládá. Není to poprvé, jak víte. Kritizují tím eh, členské státy, které zase eh, reagují tím, že to prostě nechtějí zavést. Potom je tady problém metody, ta myšlenka pracovní skupiny už se měla uplatnit, ale to je eh, minulost, měli bychom se dívat spíše do budoucna. Já si myslím, že členské státy se brání možnosti zavádět přísnější opatření. A proto je potřeba jim jasně říci, že to vidíme a že přijímáme Lightfriedovou zprávu, kde požadujeme přísnější opatření a chceme, aby rada přislíbila, že je připravená si to vzít k srdci a že k tomu zaujme jasné stanovisko. Uvidíme, jak to dopadne vzhledem tomu, jak je ta situace obtížná, tak eh, ta pracovní skupina je podle mě nejlepší možné řešení. Měli bychom se zaměřit na to nové datum 2013 a zapojit tak, vy také navrhujete zapojení Američanů, bravo, eh, společným prohlášením. Možná, že to někoho upokojí, ale já si myslím, že rada musí se k tomu jasně vyslovit a přislíbit, a stejný závazek musí vzít také komise na plenárním zasedání a i předsednictví by veřejně mělo vydat své prohlášení. A měli bychom tedy očekávat, že i parlament bude zapojen do práce té pracovní skupiny. A chceme, abychom byli neustále informováni o dalším vývoji situace. Nemůžeme se spokojit s tím, že nás eh, někdo několik dní předem informuje, abychom tím byli překvapeni. Myslím, že jsme se svědky toho, že se členské státy brání eh, tomu, aby to museli zavádět. Myslím, že kompromis, který byl nalezen, je dobrý v tom smyslu, ještě to ale není zveřejněno, jenom eh, ti, kteří k tomu mají přístup, vědí, o co jde, cestující o tom vůbec nic neví. Potřeba se tady postarat, aby nedocházelo k dalším škodám. Například, že by komise ztratila soutáž, protože by to nemohla prosadit. Měli bychom tedy pokračovat s pracovní skupinou. Pro mě vystává otázka, jestli ten průmysl, který to eh, vyrábí, by také se toho měl účastnit, anebo by prostě měl prezentovat, eh, jak ty přístroje vypadají. Tolik jsem k tomu chtěla říci. Je potřeba také se dohodnout se Spojenými státy, to mi přijde jako rozumná věc. A já jsem taky pozitivní člověk, tak si myslím, že lze říci, že si myslím, že máme naději na to, že v roce 2013 eh, bude existovat mnohem lepší technologie, která usnadní kontroly. Chceme mít skenery zavazadel, které už by, už by se nemuseli otevírat a všechno vyndávat. To by bylo asi nejrozumější řešení. Děkuji. Paní Lichtenberg, tři minuty. Děkuji. Já mohu v mnohem souhlasit s kolegou Grošem. Problém je jednoduchý. Pokud tady bude klauzule o opt-out, tak ji budou všichni využívat. A to je příliš. Vším dál častěji se stává, že rada už nemá zájem na evropské úpravě, hrají se svou vlastní hru a platí take the money and run. To je smutné konstatování, musíme to říci i tady u toho nástroje. A měli bychom to mít na paměti, až budeme plánovat, eh, jak skutečně chceme, eh, aby to fungovalo po roce 2013. Kolegyně Meissner souhlasím také v tom, že by neměla vytvářet komise s eh, průmyslem, ale to, ti by to měli platit. Měli by nést náklady. Jinak to musí vyjednat politici společně s bezpečnostními experty. Nemůžeme se nechat eh, diktovat, jaké přístroje budeme v budoucnosti potřebovat. Možná, že existují přístroje, které jsou schopné všechno odhalit, ale ty jsou také odpovídajícím způsobem dražší. Pokud někdo tvrdí, že chce všechno odhalit pomocí přístrojů, tak si musí také uvědomit, kolik to všechno stojí. Určitě těch technologií je celá řada, ale eh, nemůžeme si zakrývat, že to nese nějaké náklady. Já si myslím, že bychom měli do roku 2013 se nechat udělat pořádné vyhodnocení i vůbec potřeby takových pravidel. Už jsme o tom také naposledy diskutovali. Co to znamená z pohledu chemie například? A takové hodnocení bych nejprve chtěla mít v ruce a teprve potom mluvit s výrobcem těchto přístrojů. Abychom zjistili, jestli to skutečně největší zdroj hrozeb a na základě toho se podívat, jestli ty náklady jsou účelně vynaloženy. A ještě jedna věc. Eh, bude se v peště se bude konat setkání s americkou delegací. Tam se bude eh, mluvit jenom o, nejen o PNR, ale o dalších otázkách souvisejících s leteckou dopravou. Takže i toto tam bude hrát svou roli a já si myslím, že bychom měli upustit od toho neustále přijímat to, co přijde ze Spojených států, ale spíše diskutovat o evropských standardech, udělat si pořádné hodnocení a potom sebevědomě se to snažit prosadit. Jinak se vždycky dostaneme do stejné situace. A to rozhodně neprospívá důvěryhodnosti Evropské unie. Paní Foster, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat za vysvětlení, které nám dal pan Reuter. Upřímně řečeno, obecně řečeno, já si nemyslím, že nikdo, kdo je tady, kdykoliv byl přesvědčen, že by bylo možné dodržet tu lhůtu 29. dubna. My jsme mluvili s výrobci, víme, jak daleko dospěli eh, s technologií a je velice, eh, bylo by bývalo pěkné to mít a určitě je to něco, eh, k čemu bychom měli Míře, mířit, takže možná 2013 už je realističtější, ale osobně ehm, si myslím, že bylo naivní se domnívat, že všechny členské státy by byly schopny toto dodržet, že i vy, i já vím, že různé členské státy mají různé úrovně eh, bezpečnostních hrozeb pro různé důvody a to se nezmění. Takže ohledně toho, o čem se tady vlastně bavíme, když eh, jsme se, 2011, samozřejmě, že by bylo bývalo výborné, kdyby se to stalo, ale já jsem e, cestující také a e, určitě bych nechtěla být 3-4 hodiny na letiště jenom proto, že třeba někdo tam chce dát technologii, která by nezlepšila vlastně ten proud pro pacientů. Jedná se tady o duty free, o e, dejme tomu lak na vlasy. Všichni jsme zvyklí na těch 100 ml do, a veřejnost to ví a jsme zvyklí, eh, že, a že to budeme používat, dokud nebudeme mít jistotu, že vš- technologie už je, že to všichni umí a že letadla, letiště budou ty systémy provozovat efektivně. Můžete samozřejmě hovořit s Američany, nemyslím si, že je tak špatný nápad mít eh, pracovní skupinu, měli my bychom tam mít, není to nutné, určitě tam mají být zastoupeno odvětví, tedy výrobci, letecké společnosti, letiště, bezpečnostní služby, člen členských státech, protože nejdůležitější pro mě je tohle. Jestliže eh, mám nastoupit do letadla, chci mít eh, jistotu, že v deseti tisíci kilometrech budu bezpečná, ne kvůli tomu, že se tady budeme hádat, dejme tomu o hrdinu, takže se musíme na to podívat z tohoto hlediska. Měli bychom se trošičku uklidnit, udělat krok dozadu a pak i dopředu konstruktivně. Já důvěřuji úsudku komise, myslím si, že hovoříte se správnými lidmi a těším se, že budete i nadále s nimi hovořit podpořit a že nám budete postupně poskytovat další informace o tom, jak se to dá nějak rozumně vyřešit. Děkuji. Pan de Grandes, tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pan kolega jako koordinátor naší skupiny vyjádřil náš postoj a já plně souhlasím s jeho slovy. Já si dovolím jednu stručnou úvahu. Já jsem měl tu čest, že jsem byl zpravodaj eh, pro zprávu o letecké bezpečnosti. Dnes ráno na tiskové konferenci se mě ptali, proč se nesplnil závazek 29.4.2011 eh, a já jsem odkázal na projednávání této otázky ve výboru pro dopravy. Já, pane Rojte, já soucítím s vámi eh, za tento okamžik, který musíte projít, i když vlastně nemáte žádnou odpovědnost za to, co se stalo. Eh, pro mě je důležitá prestiž a pověst evropských institucí, protože je to eh, jako stará a nemoc dobrá historie. Já si myslím, že nebylo eh, eh, vhodné eh, hned reagovat takovým způsobem. Poté pan Margot řekl, že by se mělo terorismu čelit. Nakonec my jsme řekli, že bychom měli zapomenout na budoucnost a měli bychom udělat zprávu, která by mířila do budoucna do roku 2013. Dobrá. Není možné, aby si občané uvědomovali, tedy, že rada, komise, parlament se každý ubíral svou cestou kvůli z e, různým záležitostem z různých důvodů a že se nedokážeme shodnout. To není možné, protože lidé si budou myslet, že prostě ta situace je neudržitelná. Já si velice vážím Spojených států, ale chci připomenout, že Spojené státy, když se pro něco rozhodnou, tak se nás neptají e, nějak rozhodnout a my jsme potom nuceni je následovat. A v tomto případě bych chtěl říci, že doufám, že příště budou také dodržovat pravidla a vážit se Evropské unie, jak eh, je nutné si ji vážit. Já bych rád také přijímal společná rozhodnutí, ale myslím si, že bychom eh, si tedy měli vážit své práce a ne, aby někdo s námi vláčil. Je nutné, aby všechny tři instituce se nálež, chovali náležitým způsobem, protože občané nás pozorují a vyžadují od nás odpovědná rozhodnutí. Občané to e, vědí, že bezpečnost je něco velice důležitého, co je i v chartě lidských práv a my zde e, rozhodujeme o bezpečnosti občanů, takže prosím, abychom zjednali náležitým způsobem. Děkuji. Pan Leichfried, tři minuty, tak taky máte tři minuty. Děkuji. Já dělám něco velmi nerad, a to sice odporovat některým kolegům, ale teď to budu muset udělat, a to zejména paní, eh, vůči paní Lichtenberger. Já si nemyslím, že na tom všem má vinu jenom rada. Myslím, že tady je potřeba to zlepšit, je potřeba rozlišovat. Myslím si, že i my jako parlament jsme nejednali vždycky úplně moudře. Já jsem hlasoval pro to eh, dočasné řešení, ale nemyslím, že to bude nejlepší řešení, když svou věnu na to má také komise, která neviděla ta znamení, že k tomu dojde. Myslím, že mělo být eh, jasné, že to řešení nemůže fungovat. V Rakousku také by pokusy eh, zavést nějakou techniku a přitom, jako někdo, přitom někdo neměl tušení, odkud, odkud by tato technika měla přijít, to bylo určitě hloupé. A podobně jsme se zachovali, zachovali i na evropské úrovni. Chci souhlasit s paní Foster, myslím, že bychom se měli nejdřív udělat přehled o tom, co vlastně je proveditelné, co je technicky možné, a to nejenom ve členských zemích, ale nejméně také u našich mezinárodních partnerů, protože ty se na tom budou muset také podílet. Nejhorší, co se může stát, je to, že se stanovíme nějaké fixní datum a potom dva dny předtím, než eh, to má začít fungovat, zjistíme, že to nefunguje a budeme to muset celé měnit. Já si myslím, že pokud eh, se několik obchodů z duty free eh, vydělá méně, no tak se prostě vydělají méně, ale mě, měli, bychom měli postupovat na základě kompletních informací. Jinak to celé nebude mít eh, smysl. Takže bychom si měli počkat, až je něco rozumné, co je efektivní, dobře funguje a neměli bychom se stanovat nějaký pevný časový rámec, který potom nebudeme moci Eh, zase dodržet. Pan Sasada, tři minuty. Velice děkuji, pane předsedo. Není to Poprž, mám stejný názor jako předřečník. Opravdu je tomu tak. A vlastně už nemám, co bych k tomu dodal kromě toho, že i já jsem velice zklamán tím, že jsou tady omezení při převážení tekutin, ale mám takový dojem, respektive nevím, jestli je to účinek špatný, nedobré vůle členských států, nebo prostě eh, v technologie naše vlastní zaostávaly za našimi ambicemi. Neexistují takové technologie. Já jsem viděl testy těchto zařízení a není technologie, která by opravdu dokázala diferencovat nebezpečnou tekutinu od bezpečné. Pokud existuje takové zařízení, tak bych požádal zástupce komise, aby mi řekl, jestli něco takového viděl a jak, kolik to přibližně takové zařízení stojí protože to bych také rád věděl. A tady už se hovořilo o další věci, já to nechci opakovat. My tady jako Evropa eh, nežijeme ve váku, máme kolem sebe partnery, partnery eh, z míst, odkud je, lítají letadla do Evropské eh, unie a zase tam jsou letiště, kde přistávají evropská letadla. Otázka je, zda byli připraveni akceptovat takováto řešení. Konkrétně myslím partnery, jimiž jsou USA, byli připraveni akceptovat nové normy, které jsme chtěli zavést na letišti. Co, k čemu by to vedlo, kdybychom je zavedli, kdyby posledně se ukázalo, že nebudou akceptovaná. Děkuji. Pan Fleckenstein. Pane předsedo, myslím, že bylo řečeno úplně všechno, takže jenom velmi stručně. Víte, pane Reutere, že já jsem k tomu byl vždycky velmi skeptický, ale i tak to není důvod se těšit z toho, že k tomu došlo, to by asi nebylo moc hezké, ale pro mě je důležitá jenom jedna věc, abychom tady dali signál, že za prvé chceme chránit obyvatelstvo před dalšími experimenty, a dalšími mezikroky. Dále, že litujeme eh, toho, že některé země už nakoupily to zařízení. To je eh, nemoc dobré a potom, že 2013 je to datum, kdybychom měli usilovat o dohodu se Spojenými státy. Nemůžeme z toho vycházet, Měli bychom se příští rok podívat na tom, co je vůbec možné, proveditelné a jinak souhlasím s tím, co říká pan zpravodaj. Děkuji vám, eh, já bych také k tomu chtěl něco říci. Trochu tady potřásám nevěřícně hlavou. Myslím, že bychom si měli jednu věc vyjasnit. A pan Groš už se o tom zmínil. Měli bychom se snažit odhlednout od toho, že ty prodlevy byly způsobeny bezpečnostními u konsideracemi, ale víme přece, že to způsobily finanční ehm, aspekty, tedy finance na nákup těch nových přístrojů a ne nějaké úvahy o bezpečnosti. Já jsem mluvil o, výrobci, kteří mi říkají, že ty přístroje jsou, když existují. Pak se s někým Eh, jiný, například z a ti říkají, že to připraveno není, ale myslím si, že hlavně se to odvíjí od toho, jestli to někdo chce celé zaplatit. A rada, jako hodně lidí říká, že eh, rada byla ta poslední slanka, ale my také máme určitou eh, míru viny. Musíme se z toho poučit. Komise by také měla eh, přijmout odpovědnost za to, že to nechala trvat příliš eh, dlouho, potom eh, z toho byl průšvih a možná, že také z toho můžeme obvinovat lobby letiště. Je, je můžeme obvinovat, že způsobují problém pro cestující, takže kromě všech těch ostatních, které se věnoval, za to můžou určitě i oni. Já to říkám naprosto otevřeně a veřejně a řeknu to kdekoliv. Bylo to určitě o penězích. Co se týče zasahování Spojených států, byl nám scénář, kdy ty, ti, kteří měli dodržovat zákony, měli být eh, penalizováni. A potom ostatní eh, prohlásili, že to nebudou implementovat, ne, že by s tím měli bezpečnostní problém, ale proto, že by jim američané vnutili přísnější pravidla než ti, kteří by to porušovali, aspoň eh, z pohledu Evropy. Takže proto došlo k tomuhle. A dále. Eh, mi dovolte, abych něco řekl o roku 2013. Vůbec máme žádnou záruku, že se nám to z rady nevrátí v roce 2013 a že ten postoj nebude úplně stejný. A tomu bychom měli zabránit. Někdo tady něco říkal o veřejném závazku rady. Kdo to říkal? Saide. Co to je veřejný závazek rady? Rada pořád něco slibuje a já bych nevěřil žádnému zákazku, ani kdyby mi seděl mezi oči, očima. Myslím, že náš vztah eh, k radě je teď na nejhorším stavu. Eh, za velmi dlouhou dobu. Myslím, že jsme tam měli jednu další záležitost, kdy rada zase nedodržela nic z toho, co naslibovala. Takže eh, podle mě nemají žádnou hodnotu, nemají hodnotu ani toho papíru, na kterém jsou zapsány. Ale teď je otázka, eh, co dál. A já si myslím, že musíme trvat na tom datu 2013, do té doby se to musí vyřešit. Nemůžeme v roce 2013 Eh, zase říci, že by mohli zabít dalšího vůdce al kaidy dva dny předem a všechno by se zase muselo změnit. Víme, že jsou uh, skenery, které jsou schopny všechno prohlédnout a na základě toho by to mělo fungovat. A zase bychom měli ještě vyjednat systém se Spojenými státy tak, aby <clears throat> Spojené státy se nemuseli rozčelovat eh, schování některých našich členských států, které by mohly něco takového podkopávat. Také pravda těch 36 hodin, které je podle mě úplně nesmyslné, tak bychom ho měli zrevidovat a zapomenout na to, co se o tom myslí rada. Ale pojďme se to snažit eh, vyřešit. Zjistil jsou to myslí Spojené státy, abychom se dostali do stejné situace jako předtím. Je to takové hopsnovo pravidlo. A podle mě to uh, aspoň uh, na našich ústech zanechalo velmi hezkou pachuť. Reakce, které jsem především slyšel já a reakce rady, a kroky ostatních vytvořily velmi hořkou pachuť v našich ústech. Pan Reuter má slovo. Paní eh, Lichtenberger má technickou připomínku. Možná, že by pan Rute se mohl ještě vyjádřit tomu sopečnému prachu z Islandu. Jsme připraveni nebo ne? Jestli teda eh, radši o odvracení rizika než řízení rizika, teď zase panikaří aerolinky. Můžeme, trvalo by to dlouho, kdybychom se dostali ještě až k tomu poslednímu úniku um, eh, úniku popela. Eh, dovolte, abych vám poděkoval, pane předsedo, a nejprve děkuji všem členům tohoto výboru za um, vysoce eh, uměřenou debatu, neřekl bych při plnou pochopení ohledně v souvislosti s tím, co určitě cítíte. A já bych se vyjádřil k řadě věcí. Nejprve bych asi začal od toho, o čem mluvil pan Daganes. Já si myslím, že je třeba eh, zajistit, že i nadále budeme jako Evropská unie skutečným aktérem v oblasti bezpečnostních opatření a že se, že prostě eh, to nebude jenom politika národní, vnitrostátní, bezpečnostní. A ta opt-out doložka ta by vlastně je, ne, ta by byla způsobem, jak znovu nacionalizovat evropskou bezpečnostní politiku. A když máte 25 členských států, které využijí doložky opt-out a mohu vám připomenout, že dokonce i při vyjednávání u, u této doložce se e, něco získalo. Takže členské státy to musí vysvětlit a odůvodnit a komise má právo to ověřit. Ale když 25 členských států využijí opt pak si dovedete představit, jakým pracním procesem bychom museli projít, kdybychom chtěli napadnout, co dělají členské státy, ať už to bude něco eh, ve finanční či bezpečnostní oblasti. A s tím jsme vlastně počítali před 29. dubnem. Řekli jsme si, dobře, tak ehm, zažalujeme u soudu těch eh, pár členských států. Mysleli jsme, že jich bude pár, ale pak, když jich bylo 25, tak to už bylo moc těžké a pak se do toho ještě vloží vyřešili američané. Tudíž nejprve je třeba zajistit, že v oblasti bezpečnostní politiky budeme i nadále zaujímat evropský přístup. A v tomto smyslu si myslím, že i vaše rychlá reakce, i vaše autorizace, abychom odložili tedy opatření a teď zase se říká možná, že tentokrát ještě nejsme připraveni, to je možná nejlepší, jak se k tomu teď postavit, ale celý proces výrazně kritizujeme. A e, mechanismus vlastně má teď představovat ani ne tak důvěru jako kontrolu. To je důležité. A teď, eh, kdybych se měl zaměřit na různé příspěvky v diskusi, eh, kde byla trošičku možná neschoda. Zda se má dodržet to datum 2013, anebo zda to máme nechat otevřené, kdy se zruší kontroly tekutin. A tady bych vám řekl, a určitě si stejně jako já pamatujete na celý ten proces. To datum 2013 už bylo napadané parlamentem a proto vlastně byl tento mezikrok. A datum 2013 to je datum, které už je dohodnuté na mezinárodní úrovni. Máme prohlášení Spojených států, Kanady, Austrálie, Evropské unie, všechny tyto státy řekly, že chtějí postupně eh, tato opatření týkající se tekutin odstranit do roku 2013. Čili neměli bychom vzdávat to eh, datum, ale jak říká pan Groš, měli bychom opravdu v roce 2013 se tedy zaměřit se na to, abychom zjistili, zda je to datum opravdu reálné, zda tam už jsou ty přístroje. To musíme udělat, protože my přece a vy chcete, aby se cestujícím eh, cestovalo s názeji. Nechceme, aby museli vyndávat všechny lahvičky z kufru aby měli 100 ml lahvičky. Čili musíme se podívat na to, jak to bude vypadat v roce 2012. A musíme také mít jistotu, že to nebude přístup zaujímaný pouze eh, s Evropskou unii, ale širším mezinárodním společenstvím k usnadnění eh, mezinárodní dopravy. Proto si myslím, že by to měl být takovýto obční systém, co se týče kontroly takotěnta. Měli bychom mít tady pořád to datum 2013 a e, snažit se, aby členské státy se i ve své vlastní legislativě znovu zavázaly k datu 2013. Pak ta pracovní skupina by tady měla být e, Eh, co se týče složení, ano, měly by tam být členské státy, mělo by s tím být spojeno odvětví, eh, jak konkrétně, o tom budeme ještě s vámi hovořit. Pak i eh, Spojené státy by měly pracovat tak, aby to byl ten rok 2013. Myslím si, že asi bohužel vás budu muset velice často informovat o dalším vývoji, pokud se rozhodneme pro tento směr. Já eh, sám osobně si nejsem úplně jistý, jaký je status tohoto schromáždění roku 2012. To je ten jediný problém. Já si dovedu představit, že tento výbor se bude scházet a tedy Tady já bych to spíš viděl. A je, kam to sem zapadá, tato, tento ad hoc výbor, který se má dát dohromady v roce 2012 a kde má být odvětví a kde kdo další. Čili jestliže my řekneme, že to bude 2013, bude to 2013, to je na nás. Takhle bych si to představoval. My jsme vám teď navrhl, aby se pozměnila legislativa s tím, že tam zůstane datum 2013, pracovní skupina vede práci, vrátíme se k vám v roce 2012 a pak můžete zhodnotit, ano, teď, je, teď tentokrát to zvládneme, teď to je už má nějaký smysl. To, to, to by byl návrh, se kterým bych přišel, abychom tedy ponechali eh, datum 2013, abychom si řekli um, tedy dobrovolně 2011 a potom k roku 2013 zrušení kontrol tekutin se zprávou komise na základě pracovní skupiny, kterou utvoříme a na základě mezinárodní diskuse a prohlášení, které k tomu datu budeme mít. Ještě k tomu popalu Velice stručně eh, já bych se chtěl k tomu popelu dostat, než odejdou tlumočníci. Jenom dvě stručné eh, otázky, protože jste mi neodpověděla, jsou důležité. První, zda eh, podle představy komise dnes existuje už takový skanar tekutin, který dokáže odlišil mm, nebezpečné a bezpečné tekutiny. Zda už něco takového existuje a kolik to stojí. Já vám na to můžu velmi jednoduše odpovědět. A sice je to tak, už bylo certifikováno 10 takových přístrojů od Evropského úřadu pro let, letectví. Pro kontroly tekutin existují různé kvality od A, B až po X, ale existuje od různých dodavatelů různé eh, přístroje od 29. dubna tohoto roku. Okay. <laughs> I, oh, I, I, know, yeah, go, we got to try and get on. If you want to talk about Ash, we're going to... go. kurz, ich glaube, die... Jenom velmi stručně. Koleda Zásada chtěl ještě vědět, kolik to stojí. A to jste neřekl. Ale jenom k tomu roku 2012 jsem chtěl říct si následující. Když jsem to navrhoval, tak si myslím, že i členské státy by měly nejméně jeden rok dopředu vědět, jestli eh, to budou schopny provést nebo ne. Že bychom měli jasně říci, co čekáme od roku 2012. Teď to jsou všechno bezprostřední reakce. Takže bychom to měli ještě jednou na našem výboru probrat. co třeba očekává site, že se stane v roce 2012. Potom bychom se měli vyžádat jasnou pozici rady, komise a to samozřejmě po konzultacích s partnery. Okay, Až. Dobře, tak popel. A co se musíme učit? Nové slovo? Tedy název další sopky, která vybuchla na Islandu. To bylo v sobotu večer. neděli jsme na to upozornili eh, za Eurokontrol letecké společnosti čínské státy. A teď se zabýváme, jak se to bude dále, jak se to bude dále vidět a jak se bude rozptilovat ten mrak sopečného popela. Myslím, že tentokrát jsme reagovali rychleji a lépe. A to protože jsme zavedli ten krizový mechanismus jako poučení z loňského roku. Dojde k restrikcím letům. Zase vystane otázka práv cestujících. Nicméně, tak se to vyvíjí teď, To rozhodně není podobná situace jako loni, kdy eh, došlo k vyhlášení úplného zákazu letu na většině území Evropské unie. Všechny stejné státy uplatňují eh, postup, na kterém se shodla ICAO, tedy je to na rizicích založený přístup kdy se rozhoduje o tom, jestli se bude moci létat nebo ne. Sopky asi budou existovat vždycky, ale myslím, že jsme se loni naučili, jak to lépe a koordinovaně zvládat. Tolik, co jsem chtěl říci. Když se budete bavit s meteorology, tak vám dají spoustu různých předpovědí o tom, jak se to bude rozptilovat. ale vždycky to je velmi tentativní. A já myslím, že se nám teď podařilo to skoordinovat lépe než v minulosti. Takže krizová jednotka tady, všechny postupy jsou zavedeny. Diskuse pokračují a Pan Kalas to koordinuje s předsednictvím. Bojíme se také s těmi, kteří jsou tím nejvíce postiženi. A to je všechno, co vám teď mohu říci. Budeme pokračovat v angličtině, říká pan předseda, protože tlumočníci už by rádi šli domů. Děkuji jim. No, anybody, uh, Jackie? Yeah, it was just an update on that, because Mr. Royce said he's not seen the news. There's updates all the time on Sky News